Je vous propose que nous commencions. Donc le premier... Navrhovala bych, abychom začali, takže první bod našeho programu je zpráva bezpečnosti letectví se zvláštním zaměřením na bezpečnosti skenery. Dám slovo panu Rivelinimu, aby nám představil svou zprávu. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych vyzvat příslušný výbor pro dopravu a turistiku, aby ve svém návrhu zprávy, která má být přijímána v březnu, zapracoval následující návrhy a sice eh, možné negativní dopady na zdraví eh, i co se týče eh, nižších dávek záření, které vydávají tělesné skenery. Rád bych konstatoval následující, že pro zdraví je lepší technologie založená na zpracování obrazu vytvářeného aktivními milimetrovými vlnami kde nedochází, kde eh, tedy se využívá neionizující záření, které nespůsobuje problémy zdraví. Eh, možná, že by bylo nejlepší zvolit takový kompromis, co se týče eh, lidského zdraví prostě e, využívat jako vhodnější řešení toto zpracování obrazu vytvářeného těmi aktivními milimetrovými vlnami, protože tady nedochází k rentgenovému záření, ale k neionizujícímu záření a to je neškodné, pokud expozice nedosáhne limitních hodnot stanovených v současných právních předpisech. Za třetí, Eh, poukazujeme na to, že technologie založená na zpětném rozptylu záření X emituje nízkou dávku záření X. A je jasné, že jakákoliv expozice ionizujícímu záření i nízká může mít dlouhodobé dopady na zdraví v důsledku kumulativních účinků záření eh, proto náš výbor navrhuje této technologii se vyhnout nebo případně zajistit, aby všechny expozice, jim jsou vystaveni pracovníci tohoto odvětví i cestující, byly co nejnižší. Za čtvrté, tato zpráva zdůrazňuje, že technologie založená na prozařování rentgenového záření se emituje vysoká dávka rentgenového záření a proto ji nelze brát v úvahu pro systematický screening v bezpečnostní zóne, zóně. A za páté požaduje v souvislosti s využíváním tělesným skeneru založených na rentgenovém záření, což je rovněž bod 3, aby byl použit zvláštní přístup zejména pro cestující citlivé vůči ionizujícímu záření, například těhotné ženy a děti. Kromě jiného je nezbytné udělit výjimku osobám s lékařskými implantáty, například kardiostimulátory a defibrilátory. A za šesté e, naší pořáda členské státy, aby periodicky sledovali účinky expozice tělesným skenerům a kontrolovali správné nastavení, řádné používání a také fungování těchto přístrojů. Bod 7 vyžaduje, ehm, žádá členské státy dát cestujícím jasné a kompletní informace na letištích před zahájením cesty a sice informace, které se týkají veškerých aspektů ehm, tělesných skenerů. Co se týče tohoto sedmého bodu, musím říci, že tento bod nebyl zahrnut do návrhu zprávy z důvodu eh, délky textu, a proto já to navrhnu po té, co dojdou veškeré pozměňovací návrhy. A teď jsem připravena na otázky kolegů. Paní Jacqueline Foster žádala o slovo. Um, thank you very much, Chairman. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já chci eh, nejprve říci, že souhlasím s tím, co řekl eh, náš autor stanoviska a abych to zasadila do kontextu, tak já jsem původně byla zpravodajkou pro nařízení 2320. Takže je to opět otázka bezpečnostní a musím říci, že celá tato problematika je dosti obtížná a já jsem ve výboru pro dopravu a tam jsme řešili trošku jiné záležitosti a to, zda ta zobrazovací technologie je vhodná. Tady řešíme ty environmentální eh, či zdravotní eh, aspekty. Ale stojí za to připomenout, že musíme akceptovat skutečnost, že to je dodatečný nástroj pro boj s terorismem na letištích a myslím, že všichni s tím můžeme obecně souhlasit, ale ty, kteří jsou tady dnes z našeho výboru, eh, by měli předat dále tu informaci, že nemůžeme neustále jenom reagovat, pasivně reagovat na situaci, která vzniká. My bychom chtěli, aby eh, se zlepšily spravodajské eh, informace pokud jde o ten eh, terorismus, máme počítačové rezervační systémy, kde lidé eh, objednávají letenky. Bylo by možné využívat informací z těchto eh, systémů při vyhledávání podezřelých osob? Nebo je tady další otázka, která byla nadnesena v našich diskuzích, ačkoliv to není populární věc, ale někdy je potřeba mluvit i o nepopulárních věcech a to je eh, profilování cestujících. Tyto věci by měly proběhnout ještě předtím, než se cestující dostanou na letiště. A pak, až eh, už tedy jsme na letišti, tak eh, ano, jsou tam ta omezení na tekutiny, prověřujeme boty ehm, nebo náklad ehm, O tom jsme mluvili v souvislosti se spravodajskými eh, informacemi, které jdou nad rámec národních eh, hranic. Eh, jakožto poslanci bychom tedy měli volat po větší a lepší koncentraci spravodajských služeb a informací. A až se dostaneme jako cestující na letiště, tak už jsme v situaci, kdy se musíme vypořádat s těmi bezpečnostními skenery. Ve Velké Británii máme i tomu jiný postoj. Minulá vláda totiž eh, zavedla hm, tělesné skenery už pro naše cestující před nějakou dobou. Eh, Skiphol se snaží je také odzkoušet, eh, tady hm, v Holandsku to zkoušejí a jak už řekl zpravodaj, je to docela zajímavé, protože používají technologii založenou na milimetrových vlnách a také hm, technologie, která je méně invazivní na Heathrow a v Manchesteru ve Velké eh, Británii používáme skenery se zpětným rozptylem. A to je, myslím, podstatou toho problému. Víme, že komise eh, očekává, že něco předložíme, přijdeme s návrhy mají snahu situace zharmonizovat, ale já souhlasím s naším autorem stanoviska, že musíme klást důraz především na použitou technologii, na technologii, která je dostupná. Eh, jsou tady lobbysté, kteří nás oslovují ale chceme takovou technologii, která nemá trvalý dopad na cestující, plně tedy podporuji to, co řekl náš navrhovatel. Eh, také se musíme podívat na to, co ta technologie pro člověka znamená eh, Máme Wikipedii, máme eh, materiály eh, z nejrůznějších eh, zdrojů. Už teď používáme spoustu technologií, jako například detektory kovů. Snažíme se detekovat výbušněny, prověřujeme zavazadla. Takže technologie dostupné jsou a jde o to eh, je skombinovat eh, vhodným způsobem. Jinak samozřejmě souhlasíme i s tímto dodatečným eh, technologickým nástrojem, ale je třeba, aby komise zajistila, že bude použita ta nejlepší dostupná technologie. Chápeme, že tady jsou zdravotní odborníci, kteří říkají, že to pro lidi není problém proběhnout skenerem se zpětným rozptylem ale pamatujme eh, nejenom na cestující, kteří cestují občas, eh, ale také na zaměstnance, eh, na letištích, členy posádek, kteří procházejí těmito skenery denně. Toto musíme vzít v potaz a najít nějaký rozumný závěr. A já si myslím, jak už řekl náš navrhovatel, máme ty jeho stávající pozměňovací návrhy bude předkládat další. a přispěju také svým. Doufejme, že bude naslouchat komise i členské státy a že dospějeme ku spokojivému konsenzu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Chris. Thank you, Chairman. Um, first of all... Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych řekl, že hovořím jménem našeho stínového zpravodaje pana Kučerese, který je na výboru pro dopravu dnes. On eh, zprávu vítá a bude předkládat pozměňovací návrhy protože souhlasí s tím, že tělesné skenery eh, nelze považovat za neškodné a je třeba tuto otázku řešit. Když hovořím za sebe, tak musím říct, že je to pro mě nové téma. Ty návrhy vyvolávají některé otázky. Jak právě říkala Jackie Foster, ve Velké Británii jsou tělesné skenery právě eh, státem zaváděny panují obavy ohledně eh, zdravotních dopadů jejich používání, ale eh, takové jsou i u mobilních telefonů a i dalších věcí. Pokud se eh, zabýváme zdravotními riziky, tak bychom vlastně měli zakázat řízení automobilů, protože spousta lidí přitom každý rok zahyne. Takže technika, protože je nová, neznamená nutně, že by měla způsobovat v nějaké děsivé dopady na populaci. Pokud eh, se zjistí, eh, že někoho to poškodí, tak ty výrobci, eh, letišní úřady a stát mm, čelí riziku, že je někdo bude žalovat, žalovat a žalovat. Myslím si, že všichni zúčastnění mají tímto silnou motivaci, aby ty věci nebyly škodlivé pro Eh, cestující. Protože když už do toho investují peníze a možná to bude eh, cestující eh, poškozovat najednou, tak se to potom nebude používat, takže proč do toho investovat? V těch návrzích se tady hovoří o různých technologiích a já neznám rozdíl mezi nimi ani nevím, jaké dopady jejich používání má. A jsem si jistý, že na nás není vybírat určitou technologii. Možná, že Evropská unie by měla stanovit určité standardy eh, eh, vystavení eh, zdravotnímu riziku ale eh, komise by nám například mohla vysvětlit, jak se ty standardy stanovují na národní úrovni, nebo jestli by se měly stanovit na evropské úrovni, jestli existují již nějaké návrhy, eh, které by upravovaly použití skenerů tohoto typu. Eh, kdo v takovémto případě je schvalujícím úřadem, pokud je nějaký schvalující úřad pro zařízení, které vydává nějaké záření? Z těch návrhů paní zpravodajky mi není eh, zřejmé, kdo tady má jednat. Co se tady chce? V odstavci 3 se například chce, abychom se vyhýbali těm technologiím. Kdo to znamená my? Má to eh, být volání po celoevropském zákazu? Já nevím, eh, co se to tady přesně žádá. Chceme tady říci, že chceme nějaké evropské financování eh, ke zkoumání těch technologií. Nic se tady konkrétního neříká. Takže i když ta zpráva eh, poukazuje na určité obecné obavy eh, o některý, k některým technologiím a méně k jiným, tak já přesně nevím, kam se dostáváme. Nevím, proč bychom tady, pro co bychom tady hlasovali. Eh, a jak by se to lišilo eh, od eh, skupiny starců, kteří po několika pivech sedí na návsi a baví se o tom, jestli tenhle skener nebo onen skener. Vlastně nezdá se mi to příliš objektivní. Já se zabývám, já procházím na našem místním letišti skenery už několik měsíců A znamená to zatím, že mě nemusí se eh, dotýkat, nemusí mě ohmatávat ležiční zaměstnanci. Já jsem docela rád a myslím, že i oni jsou docela rádi. Takže myslím si, že eh, ty tělesné skenery mají určité výhody, kromě eh, té základní výhody, o které hovořila Jackie Foster, a sice vyhnout se terorismu. To je všechno. Děkuji. A těším se na odpovědi komise. Merci, Chris. Děkuji mnohokrát, Chrisi. Sabin Wills, prosím. Děkuji mnohokrát. Kladu si otázku, zda body skener skutečně budou znamenat, že tělesné skenery budou skutečně znamenat větší bezpečnost, protože oni prostě rozpoznají jenom to, co je na těle, ale v to, co je skryto v těle nebo v záhybech těla. Ti ten atentát, jak se mu říkalo spodkový atentátník, te, toho prostě tělesný skener neobjevil, protože měl v tělesných záhybech, které nechci jmenovat, eh, schované to rozbušku. Eh, teď je otázka eh, tedy, jaký je užitek těchto tělesných skenerů, protože kdo chce bezpodmínečně nějakou rozbušku vnést až do letadla, toho tělesný skener neidentifikuje. Druhá otázka, otázka zdraví, to tady už zaznělo. Eh, pakliže budou celoplošně používány tělesné skenery, eh, potom prostě se zvýší expozice člověka tomuto záření a pakliže se tady vystaví člověk záření v rozmezí od 30 až do nevím do kolika mikroherců, tak jako je to třeba u mikrovlnek a tak dále, komise už na to poukázala, že studie nekázaly, neukázaly žádné škodlivé účinky, ale to je stejné jako u mobilních telefonů, protože mm, některé studie tvrdí, že nemají škodlivé účinky a přitom jsou tady lidé, kteří byli postiženi těmito účinky. Potom se tady jedná nejenom o těhotné ženy, o děti, ale také o pracovníky, kteří obsluhují nebo stojí u těchto tělesných skenerech, co bude s nimi. Pro mě je také důležitá osobní ochrana, ochrana osobních údajů. Praxe už ukázala, e, že ochrana osobních údajů nemůže být stoprocentně zaručena, a pozemní personál e, si může zprostředkovat zajímavé obrázky, které pak může používat dál. E, potom e, osobnostní znaky budou rozpoznatelné, protézy, pleny, katetry a tak dále pakliže nebude dítě ve skeneru dlouho e, e, klidně stát, jak to je velice těžké, e, prostě aby děti takhle těžké stály, tak ho stejně bude muset personál jaksi osahat a děti budou mít strach No, domnívám se, že létání nemůže být nikdy stoprocentně jisté, jako není žádný dopravní prostředek stoprocentně jistý a přesto je všechny používáme. V Itálii už zase odstranili tělesné skenery, protože tam bylo nutné od, osahávat lidi víc, provádět tělesné kontroly víc než předtím, nedojde k větší bezpečnosti a proto já odmítám i tyto tělesné skenery. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Jolanta Hübner, prosím. Dziękuję bardzo. Mm, wszyscy się zgadzamy z tym, że wprowadzenie... Děkuji vám, paní e, předsedkyně. Všichni se shodneme na tom, že zavedení těchto skenerů mělo zajistit větší bezpečnost pro cestující v letecké dopravě. Ale třeba to zvážit, e, nakolik větší bezpečnost skutečnost dostává, skutečně dostáváme a nakolik e, je to spíše zátěž eh, pro lidské zdraví. Je třeba si uvědomit, že ne všichni, kdo projdou skenery, jsou opravdu zdravotně fit. Jsou lidé hm, třeba po operaci, kteří, nebo lidé s kardiostimulátory a dalšími zařízeními. A chci tím říci, že hm, na tato implantovaná zařízení, ku příkladu, mohou mít skenery skutečně škodlivý vliv nebo na člověka krátce po operaci. Probíhá výměna názoru, to je pravda, ale pamatujme na to, že to je opravdu nesmírně závažný problém. Nebo matky s malými dětmi, těhotné ženy, to jsou opět rizikové skupiny, na které může mít záření velice špatný dopad. Nemůžeme přece tvrdit, že třeba na těhotné ženy eh, určitě nebude mít záření žádný škodlivý dopad. Nemůžeme si tím být jistí, nemůžeme si být jistí kumulativním eh, efektem záření. Může to být potenciálně nesmírně škodlivé a může to vést eh, ke vzniku nejrůznějších chorob a podstatné je, že my nejsme si jistí, nevíme přesně, nakolik škodlivé toto zařízení může být. A teroristé vždy mohou aplikovat nejrůznější metody, eh, mohou to být metody naprosto překvapivé a souhlasím eh, s kolegyní, která řekla, že potřebujeme také řádné spravodajské informace. Eh, teroristé to nejsou běžní spolucestující, je potřeba schromažďovat informace Eh, víme, že v minulosti došlo k tomu, že na palubu se dostaly eh, zakázané látky a předměty. A k zásahu potom dojde na poslední chvíli. Já si myslím, že to je důkaz toho, že chybí kvalitní zpravodajské informace. Pamatujme na to, že Vždycky existují alternativy a určitě je i alternativa k zajištění bezpečnosti eh, v letecké dopravě. A myslím si, tělesné skenery mohou být pro zdraví škodlivé a na to nezapomínejme. Nerada bych, abychom celou věc jakkoliv uspěchali. Nechci tím říci, že se jedná o metodu, která nakonec nebude průkazně dobrá, kvalitní, ale v tuto chvíli to přesně nevíme a je možné, že budou mít, že skenery budou mít na lidské zdraví eh, dopad škodlivý. Eh, I would like to join the voices. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě chci navázat na kolegyni, která eh, mluvila přede mnou. I já si myslím, že, jak řekla paní Wills, nemůžeme pokračovat stávajícím způsobem. Myslím si, že když budeme neustále aplikovat tyto nové metody, já doufám, že k tomu tedy nedojde, tak příští teroristický mm, útok eh, bude úplně jiný. Eh, teroristé si najdou cestu, jak projít eh, těmi bezpečnostními kontrolami nějakým jiným způsobem, na něco přijdou a stejně budou představovat hrozbu pro lidské životy, takže můžeme neustále diskutovat o nových a nových technologiích, ale nakonec stejně neuspějeme a nepodaří se nám nikdy stoprocentně všem hrozbám zabránit. A myslím si, že toto opatření, které navrhujeme, úměrné není. Nejsme si jisti eh, dopady eh, skenerů na lidské zdraví. Já jsem eh, dosti znepokojen těmito zařízeními a skutečnost, že už nyní se používají na některých evropských letištích, je podle mě věc eh, k diskuzi, k velmi seriózní diskuzi, že některé evropské státy používají tato opatření na svých letištích pro všechny evropské občany, kteří eh, těmito letišti procházejí, ačkoliv jsou to občané mm, žijící eh, například v jiném členském státě. Myslím si, že jsou to zařízení s dopadem na veřejné zdraví a je potřeba nejprve o těchto technologiích řádně diskutovat, než přistoupíme k rozšíření těchto technologií. Děkuji, eh, så mycket, fru ordförande. Děkuji. Eh, já se připojuji eh, k panu zpravodajovi. Ano, existuje aktivní milimetrové záření, také pasivní milimetrové záření. Hmm, které zprostředkovávají obraz, který je méně zranitelný a který neohrožuje zdraví takovým způsobem, eh, protože eh, se týč, eh, protože se to týká pouze pasivních vln a i ty jsou schopny odhalit přítomnost kovu či kovových prvků. Ale znamená to, že tento přístroj je pomalejší, i když i tady jsou techniky pro to, aby se to nějakým způsobem zlepšilo a aby se detektovaly eh, objekty i v určitých záhybech těl, ale ani tato metoda není zcela bezpečná. Tady se prostě ocítáme ve slepé uličce nezávisle na to, jaká metoda se použije. Já vylučuji veškeré tělesné skenery, ať je to založené na rengenovém záření nebo na jiné technologii, je to naprosto nepřijatelné. Je to zásah eh, do zdraví člověka. Eh, jsou tady aktivní i pasivní ohrožení zdraví a jediný, co jediné, co by bylo přijatelné by byly tyto pasivní skenery, ale já i osobně se tady domnívám, že to je skutečně slepá ulička, eh, ze které se člověk potom nevymaní. Eh, nelze nikomu zabránit vyhodit letadlo do vzduchu Vždyť eh, podívejte se na ty pescelní obchody. Člověk si může koupit své léky a potom si může obstarat tekutinu prostě eh, v transitním prostoru. To celé zamíchat a pak to také eh, bude působit jako rozbuška. <clears throat> Eh, takže když se člověk zveme i malou dávku léku, není tady žádná jistota. To znamená, chceme-li brát bezpečnost a jistotu opravdu stoprocentně, měly by se zakázat všechny obchody bezcelní eh, v bezcelním prostoru. Já tomu vůbec nerozumím ani z technických důvodů. Tady se prodávají hromadně produkty, které existují na celém světě a pak se s nimi prostě lítá sem a tam zase na eh, kontinent původu, na zemi původu Eh, když chce někdo si obstarat tax free, tak to obdrží i v místě svého příletu. Eh, tady může mít člověk extrémně malé množství eh, nějakého prostředku při těle a pak to lze použít k výrobě výbušniny. Myslím si, že paní Forst to byla, která řekla, že úlohou bezpečnostních složek je rozhodnout, kdo může být potenciální terorista. A to je daleko efektivnější než zapojování tajných služeb, eh, než aby se prostě každý člověk nutil k tomu, aby procházel skenerem. Když budou ty skenery zavedeny, eh, a když proti všem domněnkám teroristé skutečně nenaleznou žádné alternativní metody, tak to stejně zůstane tak, že Existují metra, existují nádraží, existují lodě, prostě ten problém se maximálně odsune někam jinam. E, e, jakmile prostě člověk opustí dům, přijde do stanice metra, dorazí na nádraží, vždyť to je naprosto nepřiměřená situace, to se staneme společností, která bude totálně kontrolovaná, potírání terorismu bude nejlepší, když budeme žít v otevřené společnosti, kde se nebudeme muset ukrývat jeden před druhým Toto opatření je drahé, porušuje integritu člověka. Bylo by dobré, kdyby tady komise mohla přijít s nějakou analýzou mm, všech zákonů na boj proti terorismu, abychom viděli, co je nejefektivnější, co můžeme odebrat a co můžeme místo toho nasadit. Protože je třeba zachovat integritu, je třeba zachovat otevřenou společnost. Toto, co se tady prezentuje jako návrh, porušuje integritu a ohrožuje to zdraví. Já jsem proti tomu jsem eh, prostě považuje to za nedostatné. Prosím pěkně, nedůstojné, prosím pěkně, další řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za vaše trpělivost. Musela jsem hlasovat na dopravním výboru. Eh, chtěla jsem říci, že v případě tělesných skenerů je zásadním aspektem mm, na který také upozorňují expert, oblasti je zvýšení bezpečnosti v sektoru, kde je nutné zajistit maximální bezpečnost eh, cestujících, aby tento sektor se udržel a aby bylo zaručeno právo na mobilitu takového množství cestujících. Na druhé straně tady také zazněla ta možnost zavádění tělesných skenerů nejenom z hlediska bezpečnostního aspektu, ale z dalšího zásadního aspektu a to je lepší pohodlí cestujících eh, při kontrolách, než jak je to v současné době. Eh, kdy v mnoha případech tady dochází prostě k tělesným prohlídkám. Jsou to tedy aspekty, eh, které, pakliže existuje technologie, které by nám mohla pomoci v této technologii, měli bychom s ní počítat a měli bychom ji používat. Stejně tak, jako používáme jiné technologie, které nás přivedou k větší bezpečnosti. Ale pravdou je, že tady prostě máme naprosto nezbytné podmínky a náš výbor za ně musí bojovat. A to je aspekt zdravotní. Eh, slyšeli jsme na základě nejrůznějších slyšení, která jsme prováděli s experty, pakliže existovaly určité pochybnosti, o kterých eh, někteří experti ani nevěděli, je třeba vidět, jakým způsobem tedy jedna z těchto technologií by mohla eventuálně se dotknout zdraví těch, co pracují na letišti, prostě piloti, stewardky eh, a pozemní personál a které musí tedy velice často procházet tímto skenerem. Takže samozřejmě chceme vědět, do jak, protože už víme, že oni jsou vystaveni velkou měrou a v tomto případě, kdy se za ty technologie tělesných skenerů vydá hodně peněz, tak tady chceme dosáhnout toho, aby bezpečnost lidí vystavených tomuto záření nebyla ohrožena, jak tedy cestujících, tak osob pracujících na letišti. Já jsem v Hamburgu prošla jedním z těchto skenerů a jedna věc, která mi vadila, je, že mi nebyla nabídnuta alternativa, chcete či nikoliv, protože jsem byla poslána projít, abych prošla tím skenerem co se týče narušení osobní integrity, no nevím, víme, že e, když jsou určitá zobrazení a nedávno jsem viděla v případě USA, kde nebylo příliš jasné, zda se může stoprocentně zajistit, jak si integrita osobnosti z mého pohledu je to spíš druhotná věc, až když tedy teď pomím samozřejmě eventuální používání těchto zobrazení pro jiné účely. Je to strašně drahá technologie a jak již na to upozornil parlament, eh, zda tedy zavedeme povinné či nepovinné zacházení, toto všechno je třeba ještě skonzultovat. Bezpečnost je zásadní a i když vidím, že navrhovatel, a já mu v tomto případě skutečně srdečně blahopřeji, eh, udělal velice dobré hierarchické zařazení. Děkuji mnohokrát. Chris Davis. Děkuji a nyní Chris Davis. Jenom velice stručně vzhledem ke všem těm ohledům na zdraví, tak bych vám eh, rád řekl, že, prochá, že já procházím eh, tělesným skenerem každý týden a, a ještě nejsem mrtvý, takže to, ta kalamita nepřijde okamžitě. A mohl by nám komise eh, říci k těm zdravotním otázkám, jaké doklady na základě těch současných instalací a licenčních řízení máte o dopadech skenerů na zdraví? Monsieur Pirillo. Pan Pirillo. Jo, intanto mi complimento con kolega eh, Rivellini per... Eh, Děkuji. Jenom se vrátím k tomu, eh, co říkal kolega Rivellini ohledně toho vystavení Vlám. No, Tohle vedlo k celé řadě otázek a myslím, že bychom se jimi měli ještě dále zabývat. Musíme toho dělat eh, čím dál tím více eh, k tomu, abychom zajistili bezpečnost eh, a zabezpečení letišť. Chceme, aby ty, to skenování probíhalo rychleji, efektivněji, ale jsme byli zkontrolováni v Budapešti a v Itálii a to protože to nestačilo údajně a Vyplývají z toho zdravotní problémy? Já si nemyslím, že bude eh, možné nějaké zařízení, které by, nebo že nejde, aby nějaké zařízení, které by mohlo působit problémy, se dalo používat. Lidé, kteří procházejí eh, skanery a mají nějaké zdravotní problémy, musí být ujištěni, že to nějak jejich zdraví dále neovlivní. Myslím si, že už to tady několikrát zaznělo, ale je samozřejmé, že všichni chceme, aby ty bezpečnostní kontroly probíhaly rychleji. Jsme tady všichni cestující, ale zároveň nechceme snížit bezpečnostní lačku. Takže myslím, že... Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo eh, paní Förster, která požádala o slovo na minutu. Děkuji. Já se k tomu vrátím jenom uh, stručně k tomu, co říkal uh, starý dobrý kolega Chris, Chris Davis. Já vím, že se občas zasnějeme nad těhle, těmhle věcem. Ale uh, snažme se uh, tohle udržet v, určitém, uh, v určité perspektivě. Já jsem uh, strávila v letecké průmyslu 20 let, takže uh, jsem poslední, kdo by tohle bral na lehkou váhu. Ovšem, zcela upřímně vám můžu říci, že tady podporujeme další dodatečný eh, nástroj v boji proti terorismu. Eh, přijímáme to, přijímá to i veřejnost a eh, říkáme, že technologie je k dispozici, my víme, že je k dispozici technologie, která je méně škodlivá než některé, které se teď používají. O tom tady hovoříme. Také neříkáme, že komise musí být orgánem, který bude diktovat, jaký typ technologie se bude použít. Ono je to velice těžké, aby něco takového udělala. Ona se snaží stavit nějaký rámec, který bude platit po celé EU, abychom se dobrali k určité harmonizaci. A poslední věc, Krysy. Tím skenerem neprocházíš každý týden. Jsi náhodně vybrán v současné době pro kontrolu tělesným skenerem a nikdo nebude procházet každou, každou konkrétní cestou. Akorát my říkáme, že u některých technologií jsou uh, problémy se zaměstnanci, kteří chodí mezi tou veřejnou a neveřejnou zónou a potom jsou tam některé cest, uh, cestovní problémy. Já bych dokončila, paní předsedkyně. Nevíme, uh, Eh, jaké to má dopady. Když eh, člověk chodí dva měsíce, tak eh, to ještě nejsou dlouhodobé efekty. My tady nechceme rozmíchávat strach, ale Děláme tady některé věci, ale uděláme to pragmaticky, použijeme nejlepší dostupnou techniku a další nástroje, jako jsou zpravodajské informace a tak dále, abychom opravdu mohli chránit občany Evropy a dělejme to dospělým způsobem. Děkuji mnohokrát. Nyní bych tedy předala slovo panu Filipu Corneliovi za komisi. Prosím pěkně, tři, čtyři minuty, jestli vás mohu poprosit. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní Děkuji, Chci poděkovat panu Revelinimu za jeho návrh stanoviska. Eh, je velice konkrétní a předkládá ta správná témata, která nám pomohou v naší práci. Děkuji také ostatním poslancům za tuto dnešní diskuzi. Chci vás informovat o tom, že v tuto chvíli pracujeme na posouzení dopadu eh, případného použití bezpečnostních eh, skenerů na letištích. Začali jsme před několika měsíci a doufejme, že se nám podaří práce ukončit na scházejících týdnech, takže jsem velice rád, že tady dnes proběhla tato eh, diskuze a znám názor vašeho výboru. Posouzení dopadu bude sledovat mm, obvyklé aspekty, které sledujeme, to znamená hospodářské, sociální, eh, ekologické dopady a sociálním dopadem, mm, sociální dopad bude vnímán jako velice důležitý. Jde nám zejména o dopad na základní eh, práva a samozřejmě také dopad na lidské zdraví. Budeme věnovat eh, velkou část posouzení dopadu právě zdravotním rizikům. Obecně bych chtěl ještě zmínit, že bohužel zatím neexistuje dokonalá technologie pro zajištění bezpečnosti v letecké dopravě. Všechny ty metody, vš- veškerá ta technologie má nějakou nevýhodu. Buď to jsou to nevýhody bezpečnostní, praktické, um, jsou nepohodlné pro používání, pro cestující a tak podobně, ale vzhledem tomu, že čelíme v letecké dopravě hrozbám, chceme zajistit bezpečnost přepravy, tak se snažíme najít také to nejlepší možné, možné řešení eh, screeningu cestujících eh, a pracovníků. Zároveň bereme v potaz potřebu mm, zajistit eh, účinnou bezpečnost, stejně jako zajistit základní lidská práva a vyhnout se rizikům pro zdraví. Posouzení dopadu, jak už řekl navrhovatel, budeme rozlišovat eh, technologie využívající milimetrových vln a ionizujícího záření. K tomu mohu říci v tuto chvíli, že u milimetrových vln Naštěstí vlastně v obou případech eh, můžeme vycházet ze stávajících evropských pravidel, ta už existují, máme zkušenosti s těmito zařízeními. U milimetrových vln mm, máme za to, a to platí i pro další použití, například v mobilních eh, telefonech nebo u mikrovlnných trub, tak eh, hlavním problémem je tady intenzita té expozici, expozice, protože tam nedochází ke kumulativnímu efektu, jako například u ionizujícího záření. Takže k tomu mohu říci, že pokud eh, bude intenzita toho záření eh, při průchodu eh, skenery s milimetrovými vlnami nízká, tak by v obvyklých případech to nemělo znamenat zdravotní riziko. To říkají tedy odborníci, které jsme konzultovali. Pokud jde o ionizující záření, tak Tady naštěstí také máme legislativu na ochranu před ionizujícím zařízením ve smlouvách Euroatom a to se týká eh, všech expozic ionizujícím, ionizujícímu záření. Ehm, takže sem spadají i ty tělesné bezpečnostní skenery. A základním principem stávající legislativy ehm, jsou to tři principy. Jednak eh, je to použití ionizujícího záření pro nelékařské účely, takové musí být skutečně ospravedlnitelné, podložené, důvodné a expozice takovému záření eh, musí vždy zajistit, eh, že bude mít čistý přínos jak pro jednotlivce, tak pro společnost obecně, která převáží eh, Eh, záporné účinky tohoto eh, záření. Kromě toho je třeba posoudit případ od případu. Za druhé je třeba eh, ochránit lidské zdraví tak, aby ty individuální dávky byly co možná nejnižší s ohledem na ekonomické a sociální faktory. A za třetí dávky záření musí být omezené tak, aby žádný jednotlivec nedostal dávku, která je nad zákonem stanovené limitní hranice. A je na členských státech, aby um, vytvořili úřad na ochranu uh, před uh, takovým zářením a ten, aby vždy posoudil podmínky použití zařízení, které uh, používá ionizujícího záření. Takže v tuto chvíli mohu říci ohledně zjištění z našeho posouzení dopadu to, že vše by mělo být eh, hotovo za několik týdnů a poté vás samozřejmě budeme o závěrech informovat. Děkuji. Na Hosbach pour une minute. <laughs> Tusen tak, formand. Ganske kort, já vám med trans... Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Já jsem byla v, na výboru pro dopravu a navštívili jsme letiště s Chybhou, abychom se podívali na ty milimetrové skenery. Oni s tím mají e, každodenní e, zkušenosti již pět let tam a řada zaměstnanců prochází tím systémem e, mnohokrát za den. Ti lidé jsou eh, lékařsky sledováni, protože samozřejmě oni používají ty skanery více a za pět let nejsou žádné eh, zdravotní problémy u těch lidí, kteří eh, procházejí těmi stroji, těmi zařízeními mnohokrát za den. Já jsem právě přišla z výboru pro dopravu, ale opravdu, já jsem tam byla na Schybolu a viděla jsem to, jak to funguje v praxi. Děkuji. No Není eh, čas na ústní odpověď, takže, se tam, takže poprosím o písemnou odpověď. Eh, kolik stojí všechna ta protiteroristická opatření? Proč nejste jenom proti pasivní detekci? A proč se nezabýváte také uh, hrozbami dalšími způsoby dopravy? A jaký je čistý přínos pro společnost v této věci? pour une euh, réponse, monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement... Tak eh, já poprosím eh, k reakci eh, na ten zájem kolegů, pana zpravodaje. Děkuji, paní zpravodajko. Paní předsedkyně, pardon. Děkuji všem, kteří se vyjádřili v rozpravě. Tato zpráva zjevně vyvolala velkou pozornost. My jsme volení politici kteří musí předkládat vyváženou legislativu. A to takovou, která bude chránit zájmy všech občanů. Hm, člověk má právo na zdraví. A není tady jenom věc v rengenového záření při procházení skenery. Máte tady také občany, kteří mají právo eh, cestovat a eh, právo tedy na mobilitu, na bezpečnost, na zabezpečení. A my jako eh, v legislativci musíme tedy jednat vyváženým způsobem, zvažovat všechny tyhle otázky a pokusit se dosáhnout těch eh, co nejlepších, eh, nejvážnějších řešení. Na adresu eh, kolegy, který se ptal, o čem tady vlastně hlasujeme. My jsme skromně předložili tento návrh kolegům a vyloučili z něj tedy rengenové záření protože tato technologie vůbec není vhodná a, a poškozuje zdraví. A tady souhlasím s komisí. Musíme vyvážit všechna ta práva a musíme dát k dispozici eh, zařízení, která jsou nyní nejmodernější. Musíme používat ty nejlepší dostupné technologie, které samozřejmě budou eh, přizpůsobovány, modernizovány v čase. A já bych připomněl eh, slova filozofa, který chránil tradici. Modernita je jako rýč. Pokud ho, eh, nebo jako meč, pokud ho vezmete za špatný konec, tak se pořežete. Takže v zásadě musíme eh, používat technologii vhodným způsobem. Dobrá. Já bych připomněla, eh, že lhuta pro, podložení, pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. prosince a vrátíme se k tomu 24. 25. ledna a budeme eh, o tom potom hlasovat v dubnu a v květnu na plenárce. Další eh, téma je také velice důležité, týká se nedostatku bílkovin v EU. Jak řešit tento dlouhodobý problém? Rozhodně to není problém nový. Takže já než vydám slovo. Je passe donc euh, la, le, la parole d'abord à notre rap... Dám slovo našemu navrhovateli, panu eh, Tabadžimu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Nedostatek bílkovin je velkou výzvou pro Evropu. Evropa se musí eh, rozhodnout, jestli je schopná výrobu bílkovinných rostlin zvýšit a nebo jestli dovážet bílkoviny v podobě masa ze zahraničí. Celá ta otázka má také vliv tedy na životní prostředí a zdraví obecně. V současnosti Evropa je stále náchylnější a stále závislejší a stále zranitelnější protože eh, stále víc, protože proto se musí dovážet stále více eh, eh, rostlin s vysokým obsahem bílkovin. Kromě toho je tady ovšem také nárůst poptávky na světových trzích, zejména v Číně. V oblasti rostlin s vysokým obsahem bílkovin. Z hlediska životního prostředí a zdraví se musíme rozhodovat mezi rostlinnými a e, bílkovinami rostlinného a živočišného původu. Pokud jde o e, živočišné bílkoviny, máme tady Dagmar Parent, e, která se těmito otázkami zabývá. Potom jsou tady věci jako BSE, a od e, zavádění, e, zavedení zákazu skrmování e, zvířecích bílkovin je toto téma dodnes, dodnes tabu. Ovšem otázka je tady, jak je to u nepřežvíkavců. Tato zpráva se vůbec nezabývá těmito věcmi. co eh, bychom měli dělat u nepřežvíkavců. Já jsem proto, abychom eh, vyzvali komisi, aby eh, se zabývala případem nepřežvíkavců, i pokud jde o skalování živočišných bílkovin a související rizika. Tak je to třeba, protože potom uvidíte, že existuje velké omezení a, a velké hranice pro a, a v používání těch a, rostlin, ze kterých se tvoří bílkoviny v Evropské unii. Máme tady proto klimatické a, a m, hospodářské důvody. Jedním aspektem je rentabilita takové výroby a také potom je tady eh, rozdíl eh, mezi eh, pěstováním obilí a těch bílkovinných rostlin. Pokud v Maďarsku má někdo volit mezi obilím a rostlinami, ze kterých jsou bílkoviny, tak to závisí na podpoře, protože u obilí dostane eh, příplatek 600, eh, kdežto na ty eh, rostliny s bílkovinami nedostane nic. Tak je jasné, že když dostanu za hektar 600 euro dotace, tak nebudu sázet rostliny obsahující bílkoviny. No, v zásadě potom, eh, co proběhl eh, v decoupling, tak eh, se nějaký takovýhle požadavek velice těžko prosazuje. Já si myslím, že z hlediska ochrany životního prostředí je také velmi třeba zvážit, a já to tady říkám tak složitě, protože je to opravdu důležité, protože soja není bílkoviná plodina ani uh, pšenice. Ale ale uh, jsou to spíše uh, vedlejší produkty. Prostě když uh, chceme uh, pěstovat tyto rostliny, tak si musíme uvědomit, že oni stahují z vduku, eh, dus, ze vzduchu dusík, snižují použití eh, hnojiv a, a také stahují eh, skleníkové plyny ze vzduchu. Takže to jsou důležité ekologické faktory. Ovšem musím dodat, že neřeší problém nedostatku bílkovin v EU. A to je skutečný problém. Když zavedeme ty Eh, to rostliny, tak eh, si musí uvědomit, že řada z nich je gen, genově eh, pozměněná, takže geneticky modifikovaná. Desetina. Desetinu naší uh, potřeby bílkovin, respektive, pardon, u obilí desetinu uh, potřeby pokrýváme z zahraničí ale u bílkovin eh, pokrýváme jenom 4, eh, tedy 25% z našich vlastních zdrojů a zbytek dovážíme. A z toho asi 10% je geneticky modifikované. Eh, jsou geneticky modifikované rostliny. Takže abych vás ještě ohromil, ty dnes používané směsné formy obsahují 50 až 60 geneticky změněných <laughs> součástí. Náš nedostatek bílkovin a naše dovozy přináší, tedy sebou nesou řadu zdravotních problémů. A proto si myslím, že reforma a společné zemědělské politiky by měla cíleně podporovat rostlinné bílkovinné plodiny. Eh, dovoz jejich musí být eh, silněji kontrolován, protože představuje velké riziko. A zatím tenhle problém není dostatečně vyřešen. Eh, řada lidí je proti geneticky modifikovaným organismům ale my si neuvědomujeme, že 90% soji, kterou, kterou dovážíme, je geneticky změněna. Nebo ty uh, uh, plodiny, které skrmujeme u zvířat, eh, jsou z 80% geneticky pozměněné. Takže to jsou také problémy, uh, se kterými třeba se vypořádat. Závěrem bych vás upozornil na následující. A poprosil bych vás tady o podporu. Mělo by to pozitivní dopad na životní prostředí. Snížení eh, emisí skleníkových plynů dusík eh, bude filtrovan ze vzduchu, ale také eh, můžeme přispět k mm, rozmanitosti druhů, k biodiverzitě dnes vůbec nevíme, jak bude přínosná společná zemědělská politika do budoucna pro životní prostředí. Například biodiverzita nebo eh, redukce skleníkových plynů. Tady bychom mohli dosáhnout určitého pozitivního efektu. To jsou základní principy, které jsou opravdu eh, významné pro eh, výbor pro životní prostředí. Takže tohle jsem tady, eh, a ty já jsem tady sformuloval v této zprávě. Děkuji vám, pane zpravodaji. Stínový zpravodaj chce také něco eh, říci, ale předtím bych vám chtěla poděkovat za kvalitu vaší zprávy, která velice dobře ukazuje, že to je možná pro některé naše kolegy velice technická, ale týká se to vlastně celého lidstva. Vy jste hovořil o otázce závislosti na eh, potravinách, na bezpečnosti potravin. Hovořil jste o geneticky modifikovaných organismech a já bych eh, k tomu připojila, že tato otázka se týká také jiného modelu výživy, eh, zejména co se týče konzumace masa protože tato konzumace masa e, vlastně také souvisí s nadváhou a obezitou ve členských státech. E, od šest máme ohromné množství obézních lidí v Evropě. Neříkám, že je to způsobené jenom e, nadměrnou konzumací masa, ale jistě to s tím souvisí to je prostě předmět, o kterém hovoříme. A nesouvisí to pouze s výživou lidí a s tím, že jedí maso, ale také s tím, čím se krmí zvířata. E, v roce 2007 se zvýšila konzumace masa o 5 a v souvislosti s ekologickými dopady, a to je tím, čím se zaobíráme, například otázka odlesňování, mizení lesů a emisí. Například eh, o 15 na evropské úrovni se právě zvýšila, zvýšil tento faktor. A je to opravdu nesmírně důležitá otázka, protože my, kteří se máme v našem výboru zaobírat otázkami eh, změny klimatu, eh, tady to hraje skutečně nesmírně dlouho roli. Když se podíváme na mizení lesu, například v Argentině za poslední roky více než 2 miliony stromů bylo poraženo a právě proto, aby se na těchto plochách mohla pěstovat soja. A například, když se podíváte, jaké to jsou ohromné plochy, které tady mizí, 50 území v, Argentí, v Argentíně, což je několikonásobné množství Nizozemska. Právě zde došlo k dalšímu kácení lesů, aby se tady mohla pěstovat soja. Čili tuto otázku bílkovin nemůžeme sledovat pouze v tomto úzkém zorném úhlu, musíme zapojit veškeré aspekty a proto jsem nesmírně chtěla poděkovat panu zpravodaji, že nám to vše připomněl. Možná ještě dva body. Otázka omega-3. No, to je otázka, která se stále více stává aktuálnějších, proto to, že dobytek, který je živen sojou, znamená také navýšení omega-3, ale toto může vést k dalšímu eh, faktoru, který může znamenat riziko ohrožení zdraví. A otázka glyfozátů, ta už tady také zazněla, pan zpravodaj o tom hovořil, čili já naprosto jsem ehm, pro vaši zprávu a chtěla jsem pouze připojit tyto dodatečné prvky. A teď dám slovo Dagmar Berend a potom ještě Anna Rozbach požádala o slovo. Ne, Dagmar, děkuji vám, paní předsedkyně. Když jsem teď sledovala diskusy, tak to jsou prostě ty zážitky deja vu, že už jsme to všechno někde viděli a slyšeli. První intenzivní diskuse v Evropském parlamentu se konaly před 13 lety, před 15 lety jsme Evropském parlamentu už poukázali na nebezpečí BSE a v roce 1979 Eh, pardon, 1997 jsme měli eh, výbor, který se zaobíral těmito otázkami a s některými kolegyněmi a kolegy, někteří jsou stále ještě členy Evropského parlamentu, jsme se velice dlouho tímto tématem zaobírali a domnívám se, že mohu říci, že tuto téma velice dobře znám. A dnes hovoříme o zcela důležitém problému a sice o problému, který jsme z části sami vytvořili. Ano, na to se musíme dívat velice střízlivě. Pan Tabači eh, představil vynikající stanovisko pro zemědělský výbor. Eh, ten tam možná ještě něco dodá, ale je to velice dobrý návrh. Musím k tomu ostatně poznamenat, že návrh pana zpravodaje Hojslinka v zemědělském výboru je také vynikající uznávám, že už je, tak je těžké ho nějakým způsobem zlepšit, i když se o to samozřejmě pokusíme. Pan Tabači eh, velice dobře upozorňuje ve své předloze na to, jaký byl vývoj eh, bílkovinného sektoru v živočišné výrobě. Jeden zelený poslanec, jeden zemědělec, který bohužel musím říct, již nepatří Evropskému parlamentu Friedrich Grepecu Baringdorf, již velice záhy upozorňoval na to, že emoce nebývají dobrým politickým prostředkem. Je to téma kostní moučky a krmení živočišných bílkovin. Bylo to tenkrát velice mm, takové jednoduché téma, ale emoce hrály velkou roli i tady v Evropském parlamentu. No prostě tady to se bouřilo emocemi, já jsem to nikdy nepochopila. A můj kolega, hra, pan hrabě Baringdorf, taky ne. A když se teď správně podívám na tu zprávu, tak když se podíváme na číslo 7 a pan Tabači v číslu 6 svého stanoviska vlastně nás upozorní na to, že bychom se bedlivě měli podívat na otázku bílkovinových zdrojů. Ano, Eh, souhlasím s tím, že se musíme pokusit začít pěstovat bílkovinné rostliny a plodiny v Evropské unii, abychom snížili nezávislost na dovozu a abychom také mohli změnit jejich kvalitu. A tím nemyslím pouze geneticky eh, modifikované materiály. To nechceme, to jsem vždycky říkala. Vždycky jsem říkala, vy, kteří zakazujete kostní moučku pro přežvíkat výrobce berete v úvahu, že budou muset tedy tyto zvířata žrát geneticky změněnou soju. Je, jestli to chcete, prosím, já to nechci. Je správně, že pro pěstování bílkovinných plodin musíme dávat naši podporu, ale musí nám být jasná jedna věc. Nikdy se nám nepodaří pro dobytek, který máme v Evropské unii, vystačit si s bílkovinnými plodinami, pakliže nebudeme chtít mít celoplošné monokultury, ale chceme-li podpořit tu rotaci pěstování plodin, tak jak na to poukazuje pan Hoisling, tak prostě nemáme jinou alternativu. Když řekneme, nechceme dovoz nebo chceme málo dovozu, tak se musíme podívat znovu na téma kostní moučky. A když se na to podíváme, tak bych skutečně mohla pouze apelovat na to, aby ve smyslu bodu 6 pana Tabačo, ale i ve smyslu bodu 7 zprávy pana Hojslinka, se komise chopila tohoto témata. Já vím, že komise to udělá pouze v případě, že jí přitom nebude takzvaně krvácet z nosu, ale tedy, že nedostane přes ústa. Ale když se podíváme, kolegyně a kolegové, na to, že skrmování bílkovinných plodin přežvíkavcům bylo zakázáno, měli jsme tady problém BSE, eh, to bylo v době, kdy jsme měli neoznačované živočišné produkty a že se tady přimíchávaly rostliny a živočišné výrobky a nebylo to označováno, buď to sedláci nevěděli, anebo to prostě schválně dělali jinak. To dnes prostě už nezměníme. Ale nebylo to dovoleno. A teď jenom v malé závorce bych si dovolila připojit. Ehm, rybí moučka. Skrpo, skrmovat přežvíkavce rybí moučkou, to je zrovna tak neetické. Já jsem dlouho bojovala za to, abychom to omezili pouze na telata, ale pořád to ještě není samozřejmé. A když eh, eh, se podívám na zájmy pobaltských států, Islandu a Norska, eh, kteří by nám rádi prostě dávali rybí moučku z ryb, které byly vystaveny dioxinům. To také není správné. No tak jaká je teď alternativa? A abych teď jako mm, že bych teď měla dělat nějakou reklamu na kostní moučku. To je docela pikantní, že? Ale musím tedy říct jednu věc. Když necháme přežvíkavce mimo, protože o přežvíkavcích se... No, tak, na, tak nás bývají nepřežvíkavci. Máme tady prasata, máme tady drubež. Prasata a drubeži žerou všechno. A abychom si dovolili v Evropské unii ten luxus při eh, zabíjení, pardon, porážení zvířat poražil jenom ty nejlepší, ale ten zbytek, který by byl fit pro lidskou spotřebu, bychom spalovali, no, nebo to spravoval, nebo z toho dělali sádru, nebo něco jiného, protože bychom tím neskrmovali jiné všežravce, abych ta řekla, tak by to byl příliš velký luxus. Ano, eh, jedna dáma, která náleží parlamentu a není tady, Matt Pausen, řekla ve své zprávě, že je třeba hledět na to, aby tady nedocházelo ke kanibalismu. Ano, samozřejmě, Eh, eh, můžeme si představit, že tady jateční odpad by ne, tím by nebyly skrmovány stejné živočišné druhy, ale přece je třeba dívat se na ty věci z širšího spektra. A my jsme si napříliš fajnoví a řekli bychom se, když toto nebudeme jíst, proč by to nemohlo se stát jatečným odpadem, kterým budou skrmována jiná zvířata, jiné druhy. Uh, a když se podíváme na bezpečnost mikrobiologické výroby, my jsme tenkrát s panem Hrabětem Baringdorfem ještě s dalšími kolegy a s Evropskou komisí nechali zpracovat vědci metodu takzvanou drukiceho, e. pardon, metodu tlaku a vysoké teploty. A, a ta zaručovala absolutní sterilizaci. Dokud mi nikdo neprokáže, že tato metoda není aktuální, zůstává to pro mě ta nejlepší metoda, která skutečně každou substanci, která by v sobě mohla mít nějaké choroboplodné škůdce, zahubí. A proto bych v souvislosti s touto diskusí o bílkovinách řekla ano, zlepšenímu podpůrnému pěstování bílkovinných plodin na území Evropské unie, ale řekla bych také ano, s tím poznatkem, že nikdy si nevystačíme, nebudeme nikdy soběstační ve výrobě takovýchto bílkovin a musíme skutečně zpracovávat také jateční odpady. Děkuji mnohokrát. Dagmar Rodberend, je vais Děkuji Dagmar a nyní dávám slovo komisi. Pan Williams, prosím, DG zemědělství. Merci, madame la présidente. Euh, euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, vašemu navrhovateli za vynikající stanovisko. My už jsme to říkali na předchozím zasedání, že se budeme muset ještě k některým z těch eh, bodů této zprávy vrátit. Nejprve obecnou poznámku. Myslím, že na začátku tady zazněla správná věc, že historicky Evropská unie byla mm, vždy eh, předním importérem eh, soji eh, na světě, ale nyní se před nás dostává Čína, takže už nemáme úplně tu stejnou páku na své partnery Eh, při diskuzích. Jak říkám, Čína je zcela nepochybně předním dovozcem eh, soji a sojových výrobků. Vy navrhujete studii o živočišných bílkovinách. Eh, jak říkáte, bylo to tabu pro pod celou minulou dekádu, ale je třeba toto téma revidovat eh, jakožto nezanedbatelný zdroj bílkovin a alespoň provést analýzu. Také jste uvedli, že z ekonomických důvodů není zrovna výhodné eh, pěstovat eh, bílkovinné plodiny spíše než obelniny, takže s tím mohu jenom souhlasit ačkoliv v posledních letech se navýšil podíl půdy využívaný pro bílkovinné plodiny. Nebyl to nějaký zásadní nárůst, ale nárůst to byl a e, článek 60a 68 e, horizontální legislativy umožňuje e, podobná opatření a dochází k tomu například v Polsku a ve Francii. Mluvili jste také o GMO, nechci do toho zabředávat, ale pochopitelně pokud soja obsahuje eh, geneticky modifikované organismy, tak jsou to takové, které jsou povoleny v Evropské unii, jinak to být ani nemůže. Také jste zdůraznili, jakož i jiní poslanci tady v parlamentu, že ta diskuze už se táhne velice dlouho. Já myslím, že to není 13 let, jak tady padlo, ale možná snad 20 let, co se věnujeme bílkovinným plodinám. A sledujeme nejrůznější modely, které nám mají pomoci Eh, navýšit eh, či podpořit eh, pěstování bílkovinných plodin či olejnatých plodin a tak dále. Tento systém byl zatím neúčinný a velice nákladný. Kromě toho, navzdory všem opatřením, poptávka po sojových bobech a sojových výrobcích nadále roste, neklesá, naopak roste tak jak roste tady ta spotřeba v Evropě a navzdory tomu v posledních eh, letech eh, spotřeba bioesteru je v podobné situaci. Potřebujeme tedy bílkoviny, plodiny. Eh, sami pokryjeme nějakých 32 až 35 vlastní spotřeby. To procento se v posledních letech trošičku zvýšilo tím, že se pěstování těchto eh, plodin eh, věnuje o trochu větší eh, množství půdy. Jak ale nahradit ten zbytek? Pokud přidáme sojové boby a sojové výrobky, podíváme se na to v ekvivalentních ekvivalentně, tak mluvíme o nějakých 35 milionech tun sojového ekvivalentu ročně. Pokud bychom eh, měli těch 35 milionů někde pěstovat, což je řekněme 40 milionů tun eh, soji tady v Evropské unii, s výnosem 2,8 eh, až 3 tuny na hektar, což je očekávaný výnos, tak by to pořad, potřebovali bychom na to 14 milionů hektarů půdy mm, někde tady v Unii, navíc k tomu, co se osévá již nyní. A kde těch 14 milionů hektarů najít? Asi bychom museli snížit eh, eh, hektary na obiloviny. Nevím, možná bychom mohli něco snížit u ječmene, mm, u žita, ale mm, to je jenom maličko a většina by eh, určitě padla na, na pšenici. Té bychom museli ubrat nejvíce, možná dvě třetiny Dostali bychom se na nějaké dvě třetiny eh, plochy osévané pšenicí. Eh, přišli bychom o nějakých 10 milionů tun měkké pšenice tímto způsobem. A pokud uvážíme, že bychom zase to též museli hm, dovážet, eh, bylo by to zase nějakých 10 milionů tun. 1,5 milionů Mm, hektarů bychom tedy ztratili na tom pěstování pšenice, ale přitom potřebujeme pro, tu, eh, pro ty bílkoviné plodiny navíc 14 milionů. Jak vidíte, eh, ta, ta čísla do sebe úplně nezapadají. Myslím, že to tady není realistický scénář. Když jsme o této věci diskutovali na předchozím zasedání, tak eh, jsme měli dispozici, ještě neměli dispozici sdělení o reformě Eh, společné zemědělské politiky, ale teď už mohu říci, že v daném sdělení, eh, když se hovoří o bezpečnosti potravin, tak je tam jeden bod eh, zmiňující právě bílkoviny a píše se v něm, že je třeba podporovat synergie mezi živočišnou výrobou a produkcí pěstováním obilovin právě z hlediska eh, bílkovin. To znamená, že komise provede příslušnou analýzu, ale připomeňme si ta, ta čísla, pokud chceme pěstovat eh, soju, potřebujeme navíc 14 až 15 milionů hektarů a budeme to muset eh, tu půdu získat na úkor jiných plodin. Děkuji mnohokrát. Další řečník požádal o slovo, prosím. Sì, grazie, chiedo scusa. E sono d'accordo con... Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím eh, s eh, předřečníky a s komisí. Myslím, že je třeba, abychom se vyhýbali. Abychom nalezli nějaký způsob řešení nebo nakládání s zbytky. Musíme se vyhnout eh, eh, tomu, abychom exkluzivně stanovovali, jak používat bílkovinné plodiny. Myslím si, že už eh, jsme nepotlačili použití masokostní moučky nebo rybí moučky, tak eh, a kdybychom, to, kdyby, pardon, kdybychom toto udělali, tak by bylo těžké už nějaké další ryby produkovat. A potom je tady samozřejmě další věc a to je v eh, recyklace eh, zbytku z živočišné výroby. Někdo tady říká, že bychom je mohli používat na výrobu bioplynu. Ale eh, výroba bioplynu samozřejmě povede k velkému uvolňování velkého objemu oxidu uhličitého do atmosféry. A když chceme, když bychom chtěli podporovat tedy výrobu bioplynu ze zbytku zvířat, tak si uvědomme, že eh, spousta těchto zbytků se používá pro eh, výrobu plodin, a ty různé směsi potom nakonec eh, stejně na poli, eh, zase vydávají eh, bioplyny a emise. A prostě máme odpady, které je třeba na to pole nějakým způsobem dopravit nebo dodat. A komise se ptá, jestli budeme toto podporovat nebo ne. A do jaké fáze. Já si myslím, eh, že pouze pokud eh, eh, s těmi odpady budeme nakládat správným způsobem, tak to půjde. Já bych se rád zeptal komise, co se o tom domnívá a co se domnívá o emisích CO2, jestli se nám podaří je zadržet. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že tento problém bílkovin je skutečně zásadní v Evropě. Nelze pokračovat ve zvyšování dovozu soji, protože eh, to stále více ohrožuje naše zdraví, ale také hlavně krmení zvířat v Evropě. Co se týče zprávy, měla bych jenom malou poznámečku eh, k tomu, co zpracoval pan Tabači já se ne, nevím, zda bychom měli připomínat na tu tragickou událost BSE. Já se nedomnívám, že je nezbytné stigmatizovat živočišné bílkoviny, protože se tady dělá skutečně, vyvíjí nesmírné úsilí eh, o kvalitu. Eh, uvědomuji si, Eh, samozřejmě nezbytnost produkovat eh, zdravé maso, ale když se tady favorizuje rostlinná výroba, asi eh, bude prostě mm, velice obtížné, abychom se naprosto odklonili od živočišné produkce. A to, co se týče dovážené soji, je třeba abychom mohli zabudovat nějaký mechanismus přísné kontroly nad rostlinnými výrobky, které jsou dovážené do Evropské unie a je třeba také dělat náhodné kontroly na místě. Když se podíváme na odstavec 4, možná, že by tady bylo potřeba to více zdůraznit Tady je totiž eh, napsáno, že je třeba udělat od náhodné kontroly na místě. Myslím si, že tyto kontroly by měly být systematické. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo našu panem, našu panu parvodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Co se týče vaší úvahy, Domnívám se, je třeba opřímit pozornost daleko vyšší na změny kultury výživy evropských občanů. To, co se týče obezity a dalších problémů, naprosto souhlasím s tím, co jste řekla. A to, co se týče bezpečnosti potravin, stáváme se zranitelnější vzhledem k vnějším trhům. Naprosto souhlasím i v tomto ohledu s vámi i s dalšími kolegy, kteří se k tomu vyjádřili. Eh, k tomu, co řekla Dagmar Rodberend, rád bych, se, rád bych ji požádal, aby podpořila můj pozměňovací návrh ke zprávě, protože tady se snažím protože jsem člen eh, zemědělského výboru a jsem fiktivním zpravodajem v zemědělském výboru a jsem skutečným zpravodajem tady v našem výboru na ochranu životního prostředí. A já jsem vypracoval pozměňovací návrh, kde navrhuji, abychom požádali komisi, aby přeskoumala, aby nechala vypracovat studii o problému v souvislosti s, odpad, eh, s jatečným odpadem pro nepřežvíkavce. A naprosto souhlasím s tím, co řekla Katrin také, že není třeba vylučovat možnost používání e, rybí moučku a nebo e, e, jatečný odpad pro skrmování nepřežvíkavců opakuji, ne přežvíkavců, protože pro přežvíkavce je to vyloučeno, to je naprosto jasné, ale pro nepřežvíkavce bychom se měli oprostit od určitých tabu, která tady panují, to je jasné. A pro pana Rosyho já jsem byl zpravodajem a k problematice bioplynu a souhlasím s tím, co řekla Dagmar. Je to pravda je třeba používat pro živočišné bílkoviny, zároveň a pro bioplyn také. Ale to je, ale bylo by luxus nepoužívat jatečný odpad pro živočišné bílkoviny pro skrmování zvířat. A mož, zástupce komise také eh, zdůraznil, že nikdy nebudeme soběstační, co se týče produkce bílkovin. To je naprosto jasné. A také je jasné, že máme tady jasné meze. 40 milionů hektarů, to je neuvěřitelné pro, rostlinné, pro produkci rostlinných bílkovin. A proto je třeba skutečně otevřít dveře také živočišným bílkovinám pro nepřežvíkavce. Děkuji vám mnohokrát a očekávám, že budeme mít velkou diskusi i na zemědělském výboru tam je daleko větší opozice vůči eh, živočišným bílkovinám než tady na výboru pro živočišné prostředí. A proto jsem byl tak trochu opatrný ve svých formulacích, protože jsem se domníval, že i tady narazím na velký odpor v tomto ohledu a jsem nesmírně šťasten, když vidím, že tady je naprosto reálný postoj a uh, velmi jaksi, no skutečně reálný postoj. Děkuji vám mnohokrát, děkuji eh, pane zpravodaji za vynikající kvalitu vaší práce a děkuji všem za kvalitu naší rozpravy, která byla nesmírně zajímavá. Připomínám, abych vám, že do 7. prosince byste mohli předložit své pozměňovací návrhy a v lednu eh, se o tom bude jednat dále a na plénu se to dostane v březnu roku 2011. A teď vám navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu programu a to je zpráva za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013 a dávám slovo kolegovi Fernandézovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, a já začnu hovořit portugalsky. O Tratado de Lisboa eh, estabelece como um dos seus valores. A Lisabonská smlouva stanoví, že jednou ze zásadních hodnot je prosazování eh, hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti v Evropské unii. Eh, podle článku 3 před rokem v Lisabonská smlouva vlastně vstoupila platnost. Ale teď se dostanu k politice soudržnosti. Ta souvisí s uh, hospodářskou, eh, sociální a územní soudržností a jde o eh, propojení nebo o přiblížení 170 regionů v Evropě. Má to také ekologický aspekt a je důležité stanovit, že jakýkoliv odklad implementaci je nežádoucí. Máme tady eh, implementační úroveň 21%. Implementace eh, ekologických programů je důležitá, ale zejména jsou důležité ty, které souvisejí se strategií 2020, zejména ty, které se eh, týkají snížení emisí oxidu uhličitého. podpory energetické účinnosti a obnovitelných energií. Takže eh, tyto eh, projekty, které tedy mají eh, splnit ty cíle 2020-2020. Emise oxidu uhličitá jsou, myslím, v tomto ohledu nejdůležitější. Také se tady hovoří o 30% už někdy v této souvislosti. 30% snížení emisí CO2. Takže vzhledem k tomuto je nezbytné, abychom začali tohle co nejrychleji implementovat. A abychom urychlili tedy ten proces implementace. Pak je tady další cíl a tím je propagace zelených pracovních míst. V rámci těchto projektů lze vytvářet eh, pracovní místa a to je nejdůležitější, jeden z nejdůležitějších aspektů té strategie 2020. A potom je tady také eh, prevence ekologických katastrof a investice do eh, v rekultivace znečištěných lokalit. Tyto investice by měly být posíleny a urychleny, vzhledem k tomu, že teď eh, jsou realizovány pomalu. Také je třeba eh, zvýšit eh, flexibilitu pravidel týkajících se provádění programu. A potom je tady také míra spolufinancování. Ono je možné snížit administrativu, je důležité prosazovat flexibilitu samozřejmě v rámci pravidel. Nicméně je třeba, aby taková flexibilita existovala tak, abychom mohli zalepšit to naplňování těch eh, projektů, které tady eh, hájím. Také je důležitá a transparentnost. Ta musí být všudy přítomná, ale zejména v otázkách životního prostředí, protože musí vědět, kam se peníze dostávají, které projekty se přijímají a co se vlastně implementuje. Je to důležité po negativní i pozitivní stránce, to vám vysvětlím. Musíme vědět, jaké projekty byly přijaty, protože potom jsme schopni eh, zjistit, eh, jestli náhodou nejsou proti našim ekologickým cílům a jestli hm, nejsou v rozporu s našimi eh, cíly, jako je ten cíl 2020. Musím vědět, které projekty se naopak přijímají, které napomáhají těmto cílům. Takže je třeba dávat pozor, abychom neohrozili své cíle. Takže je třeba eh, podporovat ty eh, projekty, eh, které podporují ty, které vedou k naplňování těch cílů ze strategie 2020. Máme tady tu mantru 2020, 20, 20 dokonce, nebo dokonce 30, 20, 20. A je tedy eh, eh, získat lepší přístup k tomu, jaké projekty se přijímají. A proč tady máme pořád NUC 3, když eh, je to vlastně k dispozici na internetu v široké veřejnosti? Tím se vlastně podpoří transparentnost, aby všichni viděli, co se dělá, jaké projekty se schvalují. Tohle je způsob, jak podpořit transparentnost a monitoring. A zvýšit tedy a mm, zapojení lidí. Já bych rád poděkoval panu Mikolášikovi, stínovému zpravodajovi. My jsme o tomhle už vedli debatu. A společně pracujeme na co nejlepší zprávě pro Evropskou unii k tématu, které je důležité a, a na které se dává třetina evropského financování. Děkuji, říká paní předsedkyně a dám slovo paní Schilters. Chci poděkovat našemu navrhovateli za stanovisko. Politika soudržnosti je jedna z nejúspěšnějších politik Evropy. Je to jeden z důvodů, proč rozšíření z roku 2004 bylo takovým úspěchem a i u nás v Irsku můžeme těžit z kohezního financování. Nicméně jsou stále ještě napříč EU obrovské rozdíly a ta situace je takto neudržitelná. A pokud jde o tyto programy eh, pro roky 2007 až 2013, tak hlavní záležitost pro nás, pro socialisty, je účinnější implementace právě v oblasti environmentálních projektů a jsem velice ráda, že pan navrhovatel to zdůraznil. Je třeba potrhnout, že členské státy musí nasadit eh, veškeré možnosti, které nabízejí evropské fondy soudržnosti. Je to právě nyní na čase, když jsou tak napjaté národní rozpočty. Eh, musíme Eh, aktivovat eh, veřejnou eh, diskuzi v celé Evropské unii a podívat se na nejrůznější témata související se tady s naší působností, jako jsou například i nerovnosti v oblasti zdraví a vše, co souvisí se strategií 2020. A jak už uvádí pátá zpráva, tyto politiky soudržnosti jsou hmatatelným příkladem toho, čím se Evropa ovlivňuje odlišuje třeba od jiných eh, zón eh, volného obchodu. Takže teď eh, uvažujeme nad rámec roku 2013. Jinak děkuji našemu navrhovateli a těším se na další spolupráci s kolegy v příštích týdnech. Já nyní Richard Zeber, prosím. Děkuji, paní předsedkyně mohu skutečně poblahopřát eh, k této zprávě. Musíme se soustředit na to, abychom v rozvojové politice a v politice soudržnosti dosáhli určitého sladění se strategickými cíly, zejména se strategií 2020. A tady se domnívám, je také důležité napřímit pohled do budoucnosti a veškeré programy a projekty eh, skutečně nasměrovat k tomuto cíli. A samozřejmě to bude záležet na tom, kolik peněz bude k dispozici a jak dobrá bude implementace a jak se budou prostředky čerpat. O to více tady musí zaznívat požadavek po zjednodušení možnosti čerpání prostředků, eh, protože na základě silných kontrol kolegové Kolegové, byli byste tak laskaví a mohli byste mlčet. Zelení mají tak důležité zisku diskuze, že nemají čas poslechnout si. No, příště budeme hovořit o semi. rozvojová politika zjevně není záležitost, která by ležela na srdci zeleným. Ne, jenom si dělám legraci. Ale abych se vrátil k našemu původnímu tématu, tady je zejména skutečně důležité, abychom volili tento regionální přístup, protože regiony nejlépe vědí, jak nejlépe rozvíjet jejich respektivní oblasti. A tady si myslím, mají zapotřebí mm, financování, ale toto počáteční financování by mělo být skutečně jenom takovým postrčením a projekty by potom měly být z dlouhodobé perspektivy schopné uživit sami sebe a zafinancovat sami sebe ale uvědomujeme si, že jsou místa, kde tyto předpoklady nejsou dány a v této souvislosti bych rád upozornila to, že zejména jižní členské státy, zejména v souvislosti s lesními požáry se pokoušejí eh, eh, jak si kompenzovat tyto své škody evropskými penězi, ale myslím si, že tady musíme udělat naprosto jasné rozdělení podle kompetencí a to je v principu skutečně úloha jednotlivých členských států starat se o tyto problémy. A e, není možné dávat Evropu povinno, Evropě povinnost, aby toto kompenzovala, protože e, je lepší e, zvládnout ten problém lépe na vnitrostátní úrovni díky legislativě, například zakázat stavění v plochách, které byly zničeny požárem na 10 let, je lepší návrh, než žádat peníze od Evropské unie. Měli bychom si také znovu připomenout, nač byl vytvořen fond soudržnosti samozřejmě k financování ochrany životního prostředí a to je zejména důležité téma pro náš výbor. Ale jak řečeno, členské státy jsou hlavními uživateli této politiky a proto by neměly také ztrácet ze zřetele jejich vlastní zodpovědnost. Děkuji vám. Michel Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Ε, ένας λόγος είναι ότι... Děkuji za tuto možnost vystoupit v dnešní diskuzi. I já chci nepřímo e, komentovat e, to, co tady zaznělo o zelených. E, zelení mají zásadní zájem eh, na regionální politice a politice soudržnosti. Já sám jsem předsedou Výboru pro regionální rozvoj. Ale co chci říci, mm, tento výbor se setkává, eh, schází pravidelně, stejně jako výbor pro regionální záležitosti a je pro mě někdy obtížné obě eh, členství ve výborech eh, skloubit a sledovat všechny diskuze, které se odehrávají i tady ve výboru Envy. Jinak samozřejmě jsem proto, abychom podporovali politiku regionální soudržnosti, ale v současné době, v době po finanční krizi, eh, v době recese, je třeba přistoupit k radikální restrukturalizaci. Recese je středobodem dění eh, v Evropě, hlavně u nás eh, na jihu. A s tím souvisí ty další oblasti, jako jsou krize v oblasti sociální, ekonomické, energetické politiky je třeba upravit, ale ke změně nedojde jenom tím, že budeme prosazovat pouze liberální nebo sociální dohody. Je třeba eh, zatlačit v oblasti úspor, synergií za pomoci fondů soudržnosti a strukturální fondů Evropské unie. Je třeba revidovat eh, všechny tyto politiky a ten text, kterým se zabýváme právě dnes, nám nabízí možnosti, nabízí, nabízí nám body k zamyšlení. My bychom se měli pokusit tento dokument dále obohatit a proto bych sám si dovolil předložit několik pozměňovacích návrhů. Doufujeme nabídnou svěží pohled na eh, fondy soudržnosti a že tak podpořím eh, některé další stejně uvažující kolegy. Myslím si, že je třeba politiku soudržnosti prohloubit a zajistit, aby byla silná i na lokální, i na národní úrovni. Je třeba podpořit eh, ten cíl 30% snížení. čímž zareagujeme například na mm, takovou výzvu, jakou eh, jsou klimatické změny. Maximálně bychom se měli pokusit ochránit tomto dokumentu biodiverzitu. Jak víte, letošní rok se tomuto tématu věnuje. A dále bychom měli eh, zpracovat ukazatele a měřítka, která půjdou eh, nad rámec běžně používaných kritérií HDP. Takže ten náš přístup by na příště měl být eh, hlubší. protože víme přece, že teď eh, takové věci jako dopravní nehoda, poškození automobilu vlastně navyšuje HDP, protože okamžitě jsou zapojeni eh, záchranáři, eh, servisy a tak podobně. Ale o toto nám přeci nejde. My chceme mm, používat takové indikátory, nové indikátory, které nám budou dávat lepší informace. Zidánce. Pan Mikolášek. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. protože stejně jako předřečník i já jsem členem výboru pro regionální rozvoj. A teď přijdu do slovenštiny, jestli dovolíte. Takže bych eh, vás chtěl ujistit, vážení kolegové, eh, kteří se tady vystoupili, eh, že vás podporuji. Chci poděkovat předně panu, panu Fernandešovi za to, že velice kvalifikovaným způsobem vyjádřil postoje výboru pro životní prostředí. Děkuji i paní Childers, panu Zeberovi a panu Tremopulosovi, který je stínovým zpravodajem. Eh, ke zprávě, eh, kterou já mám na starosti jako hlavní zpravodaj. A proto jsem velice rád, že jsem tady v té dvojjediné funkci, jakožto člen výboru, eh, nebo náhradní člen výboru Envy a řádný člen výboru Regim. A z této funkce vás chci ujistit, že zapracuji do svého textu většinu vašich myšlenek, a tak, jak tady zaznělo také postoj, eh, celkový postoj výboru pro životní prostředí. Jsem velice rád, že tato zpráva a tento pohled na způsob čerpání evropských prostředků a vůbec pohled na politiku soudržnosti vyvolal takový zájem. Jsem rád, že diskuze jde ještě dál do větší hloubky a sleduje mm, také cíle v budoucnosti, zabývá se budoucností politiky soudržnosti. Chtěl bych vás ještě jednou eh, informovat, vážení kolegové, že práce na této zprávě eh, jdou velice rychle. Já jsem se setkal se stínovými zpravodaji, pan Trmopoulos bohužel asi nemohl přijít, ale já doufám, že my své náměty bude moci ještě předat, pokud možno co nejdříve, to bych poprosil, ale já už jsem mu předtím slíbil, že se pokusím eh, všechny ty návrhy vzít v potaz. Eh, než eh, připravím konečné znění, což by mělo být eh, do 11. ledna. Takže, jak říkám, času už tolik není. A ty příspěvky, které jsem si vyslechl v dnešní diskuzi, jsou pro mě hodnotným materiálem, který by mohl dále text obohatit. Věřím, že požadavky, které kolega Jose Manuel Fernandez na začátku představil, jsou eh, také prioritami mými. A jsem velice rád, že je budu moci eh, v textu jasným způsobem formulovat. Takže, dámy a pánové, a paní předsedkyně, děkuji vám za eh, vyslechnutí mého příspěvku a těším se na další spolupráci a také na vaše pozměňovací návrhy, o kterých tady ještě budeme mít možnost diskutovat a eh, schvalovat je. A budeme je zohledňovat při hlasování ve výboru Regi. Děkuji. Alors, si uh, John Walsh... No, pak, že John Walsh z komise bych chtěl něco říct, ale prosím vás velice stručně, pane. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Z hlediska komise bych eh, rád přivítal také z eh, práce pana zpravodaje a dnešní debatu. Eh, účelem zavedení těch nových zpráv v rámci stávajícího programového období bylo debatovat více o pokroku politiky soudržnosti v rámci politiky soudržnosti. A proto velice vítáme vaše názory k přínosu politiky soudržnosti k ekologickým cílům Evropské unie. Když si analyzujeme výsledky eh, vyjednávání, nebo když jsme to udělali, tak jsme vypočítali, že přes 30 eh, prostředků v rámci politiky soudržnosti šlo eh, na ekologické priority, buď přímé nebo nepřímé. Ty přímé jsou samozřejmě ty, které souvisejí s pitnou vodou, eh, odpadní vodou, eh, pevnými odpady a tak dále. A ty nepříjme eh, se týkají efektivního využívání energií, trvalé udržitelné dopravy, městské dopravy a čistého vzduchu a tak podobně. Jak asi chápete, tak to provádíme v rámci systému sdíleného řízení politika soudržnosti je asi jedním z nejhlavnějších projevů principu subsidiarity a proto jsme ten systém nastavili tak, aby členské státy podávaly zprávy o své důležité roli eh, při naplňování těch programů na národní eh, a podnárodních úrovních. Doporučuji eh, ten program, který je k dispozici ve všech jazycích a který podává obrázek na našich webových stránkách o činnosti jednotlivých e, úřadů. Komise sdílí obavy ohledně některých kategoriích investic. Ten pokrok je pomalejší, než bychom chtěli a pan zpravodaj to e, ve své zprávě e, zdůrazňuje. Komise pracuje s řídícími orgány prostřednictvím celé řady aktivit pro budování kapacity, budování kapacity také v rámci programu JASPERS, který má připravovat iniciativy u velkých ekologických projektů, ale také některé služby komise pracují na vytváření sítě, na konferencích, seminářích, na budování kapacity a spolupráce eh, mezi službami komise se také neustále eh, intenzivňuje, například u eh, generálního ředitelství pro energetiku v oblasti technické pomoci pro zvýšení, pro, pro zvýšenou tedy spolupráci. Potom jsou tady často žádosti členských států o změnu programu a změnu kofinancování. My se snažíme eh, tyto informace eh, graficky podávat, tak aby to bylo vidět na mapách. A je třeba si o tom tedy vyměňovat informace a možná se až, až se vrátíme na tento výbor v nadcházejících měsících, tak eh, budeme moci podat zprávu o pokroku bez zpřístupnění těchto informací občanům. Děkuji vám mnohokrát. Alors, je, je vous remercie. Děkuji mnohokrát. A rada bych připomněla, že pozměňovací návrhy se podávají do 9. prosince. Hlasovat v Envy se bude 24. 20 až 26. ledna. A pardon, já jsem nedala slovo panu Fernandezovi. Promiňte mi, pane zpravodaj, byla jsem příliš rychlá, máte slovo. No, já budu taky rychlý. <laughs> Děkuji vám, paní předsedkyně. Esta Agradeço os contributos. Uh, ono bych chtěl poděkovat všem za jejich příspěvky. A, a také bych poděkoval stínovému zpravodaji panu Mikuláškovi za flexibilitu a děkuji i komisi. Všechny připomínky, které jsem si vyslechl, a jsou v souladu s mojí moslinným mé zprávy. Takže docela jistá se jim můžu zabývat. A chtěl bych zdůraznit jednu věc. Hovoříme tady o víceletém, o tom dnešním víceletém finančním rámci, ne o tom novém. Pokud jde o výbor SURE, tak eh, tam se pracuje na budoucím finančním rámci a výbor pro životní prostředí tam bude podávat eh, svůj názor. své stanovisko. Takže tady neměníme pravidla hry, pravidlo eh, pokud jde o HDP, eh, co by základ financování, nebo jakékoliv eh, jiné kritérium financování. Budeme se držet stávajících kritérií. a stávajícího víceletého finančního rámce. A ten text hovoří jasně, pokud jde o potřebu dosáhnout strategie nebo naplnit eh, strategii 2020. To je velice důležité, zejména eh, pokud jde o trvalé udržitelný rozvoj. A další misí je, eh, nebo dalším cílem je všechno urychlit, urychlit využití prostředků, které máme za použití stávajících pravidel která by ovšem mohla eh, dávat větší eh, prostor k flexibilitě. V souladu s tím, co říkala komise, já nechci, aby žádný členský stát přišel o jediný cent. při implementování těch plánů, eh, protože ty přispívají k našim celkovým cílům. Takže děkuji kolegům za příspěvky a za užitečnou debatu, kterou jsme dneska vedli. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. To znamená pozměňovací eh, návrhy do 9. prosince, hlasování 24 až 26, leden 2011, eh, v regi 20, v lednu 2011 a do pléna eh, v březnu 2011. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. To je otázka k ústnímu zodpovězení a já si velice přeji, protože jsme měli poměrně dlouhou debatu, abychom si vyhradili čtvrt hodinky na tuto otázku, takže bych nejprve dala slovo Soledad Blankovi, řediteli DG pro životní prostředí a průmysl, prosím. Eh, thank you, Madam Chair. A... Děkuji vám, paní předsedkyně. Na začátku bych chtěla zdůraznit, že eh, eh, komise chce vyjádřit eh, velký smutek eh, nad eh, celou touto katastrofou a ztrátou nad, na lidských životech. Komise je připravena samozřejmě dále maďarským úřadům pomáhat. A to prostřednictvím monitorovacího centra MIG. Komise takto se pokusila u usnadnit transfer evropské solidarity. Uplatnili jsme také ochranný mechanismus Evropské unie a tady chci zdůraznit, že jsme nasadili tým pěti seniorních úředníků, kteří eh, pracovali přímo na místě po několik týdnů. Pokud jde o eh, příslušnou eh, legislativu, která se týká těchto zařízení, tak se jedná o směrnici IPPC, směrnici integrované prevence a kontrole znečištění samozřejmě také o směrnici o důlních odpadech eh, a také o směrnici o ekologické odpovědnosti. Po katastrofě komise zaslala 22. Eh, října v rámci reakce na mm, krizi eh, dopis maďarským úřadům, abychom získali další informace o tom, jakým způsobem evropská legislativa byla v Maďarsku implementována, jak se dotkla tom konkrétního případu a my jsme dostali odpověď na náš dopis, odpověď velice podrobnou ale až 24. listopadu. Říkám, že ten dopis byl velice podrobný, velice odborně zpracovaný a Evropská komise teprve tyto informace zpracovává. Na úvod bych ještě paní Myslím, že na úvod by toto paní předsedkyně mohlo stačit a spíše bych zareagovala na konkrétní otázky poslanců. Ještě dovolte doplnit na závěr, že je pochopitelně potřeba pro správnou aplikaci příslušné evropské legislativy eh, se ujistit, že k ní skutečně dochází, abychom se případně případným podobným incidentům v budoucnu eh, vyhnuli. Děkuji. Děkuji vám. A nyní předávám slovo panu Tabačimu. Madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hulodik. Jako uh, První věc bych uvedl, uh, pokud jde o uh, souvislost s tímto rudým bahnem, tak uh, podle bazilejské úmluvy Eh, se stanoví, že pokud je překro, eh, překročná hodnota 11,1 u pH, tak se ta látka považuje za nebezpečnou. Takže Evropská unie eh, by měla tedy uvést svoji legislativu do souladu s bazilijskou dohodou. V v případě eh, ekologických katastrof nebo poškození životního prostředí je třeba stanovit eh, co nejrychlejší, eh, tedy nejrychleji odpovědnost. V tomto případě se jedná o ten podnik a ta škoda se v současné době pohybuje kolem 42 miliard, milionů eur. Ten podnik stojí, má hodnotu asi 3,2 milionu a 42 milionů má škody za sebou nechané. Bylo by tedy dobré, aby komise eh, posoudila eh, tu situaci eh, v těch odkalištích nejenom v Maďarsku, ale jinde, například na západním Balkáně a jinde v EU. Já vím, že v, na západním Balkáně existuje jeden bauxitový provoz a ten je nebezpečný pro celou Evropu. A potom eh, v opětovné použití toho odpadu, eh, toho červeného bahna je poměrně složitý postup. Já už jsem k tomu podal eh, písemnou otázku před několika týdny a chtěl bych k tomu odpověď. Děkuji, Bardestes. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že zástupce komise na to něco řekne, ale chtěl bych upozornit, že paní Satu, kterou tady eh, zastupuji, upozorňuje na to, že byla položena celá řada otázek a že na žádnou z nich nepřišla konkrétní odpověď. Tady paní kolegyně eh, říkala, že existují, nebo eh, že možná byly porušeny čtyři různé zákony, ale nic se s tím nedělalo. Máme tady dopis z 22. listopadu, tedy října, ze 24. listopadu máme odpověď, ale eh, konkrétní otázka na komisi je, jestli bychom mohli opravdu eh, rychle eh, znát to posouzení, které komise vypracovala na základě informací maďarských úřadů, mohli bychom ho dostat do ruky tak abychom eh, podle toho mohli přijmout příslušné kroky. A potom eh, jde o konkrétní otázku paní House. Je komise připravena vyslat eh, skutečnou úkolovou skupinu do terénu a, a pokud ne, tak proč? Druhá otázka se týká situace v dalších zemích. Víme, že existuje celá řada podobných zařízení v jiných zemí, dokonce bych mělo být devět. Ale moje otázka paní eh, Dehasy je, existuje inventář eh, takových eh, míst a mohl byste ho zveřejnit, tak abychom mm, měli přehled o možném, o, o, o možných místech, kde by mohlo dojít podobným katastrofám nebo kde je třeba udělat kontroly. Potom další otázka, a oprávněná od paní Hasy. Pokud jde o legislativní e, rámec e, ekologických inspekcí. My jsme to probírali e, v roce 2001, v listopadu 2008 jsme přijali rezoluci a v jejím čtvrtém článku, je to rezoluce 20. listopadu, Eh, tam jsme požádali eh, komisi o eh, legislativní návrh, návrh směrnice, která stanoví definice nebo definuje metodiky inspekcí, pro inspekce životního prostředí do konce roku 2009. Teď už jsme na konci roku 2010. Co udělá komise s touto žádostí parlamentu? Při, předložíte legislativu? Co v ní bude? jakou metodiku budete používat. Bude to horizontální směrnice, budou to specifické záležitosti ve specifických eh, předpisech a tak dále. My jsme prostě položili takovou, eh, dali takovouhle žádost, ale nedostali jsme na to reakci. Potom je tady finanční eh, ručení a záruky tedy. Na to jsem neslyšel žádnou reakci. Mohli bychom očekávat od Evropské komise uh, nějakou, eh, něco k finančním zárukám, pokud jde o odpovědnost za ekologické škody. A potom mm, směrnice o důlních odpadech a seznam nebezpečných látek. V předchozích debatách bylo řečeno, že ten seznam pod, může být vytvořen podle určitých kritérií, například pokud jde o obsah určitých látek, ale eh, když se podíváme na ten předpis, tak zjistíme, že látky eh, eh, lze považovat eh, za nebezpečné, už jenom proto, že mají v sobě 1% korozivních látek, ale to červené bahno v Maďarsko jich mělo dokonce 5% toho dioxidu sodného a mm, proto jednoznačně eh, ho lze považovat za nebezpečný eh, odpad podle eh, stávající evropské legislativy. A já bych na to opravdu rád slyšel jasné odpovědi, paní předsedkyně, teďko. Děkuji, pane kolego. Já bych chtěla nějaké konkrétní odpovědi a hned vám dám slovo těm otázkám. Tahle věc eh, se teď objevila nedávno, takže pokud nejste schopný nám poskytnout odpověď dnes, dejte nám datum, do kdy se zavážete, že eh, přesně odpovíte, paní Mokenty. Ačiū, pane pirmininkė. Eh, aš šitam no. Děkuji vám, paní předsedkyně. V kontextu všech těchto katastrof které způsobilo nějaké zanedbání na straně člověka, bych chtěla poukázat na problematiku očkodnění. Jaký mechanismus se bude uplatňovat a jakým způsobem k jeho uplatnění dojde? Máme tady mechanismus solidarity, který je samozřejmě možné uplatnit na eh, podobné nepřírodní eh, katastrofy. Toto je katastrofa nesmírně rozsáhlá, která způsobila obrovské škody nejenom na lidských životech, eh, ale i na životním prostředí. A jak víte, tak eh, obvykle platí zásada značišťovatel platí, ale nakolik vím, a možná, že kolegové z Maďarska mě opraví, ale nakolik vím já, tak eh, ta společnost v podstatě zbankrotovala a není schopná vyplatit odškodné, což znamená, že veškeré břímě padá na maďarskou vládu. Myslíte si, že pomoc nabídnutá v podobě půjčky nebo nějaké jiné formě by mohla pomoci? A pokud ano, tak eh, zda by to zase nevyslalo špatný signál eh, firmám, eh, které by nebyly dojmu, že někdo jiný nakonec převezme odpovědnost eh, za problémy, pokud k ním dojde. To vše je velice důležité v kontextu dalších projektů, které se chystají, jejichž implementace se chystá a která není úplně jednoznačná. Pan Arsnes, děkuji vám paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla požádat komise, respektive zeptat se komise, zda se domnívá, eh, že to, co jsme zažili tady v Maďarsku a poučení, které jsme se vzali, nějak eh, jasněji ukazuje, že bychom měli připravit také směrnici o půdě a to, co možná nejrychleji ji v radě uzavřít pro mě, nebo nakolik já tomu rozumím, opravdu potřebujeme nějakou jasnou legislativu, která nám pomůže vyhnout se kontaminaci půdy, která bude jasně ukazovat cestu při dekontaminaci půdy. A nakolik vím, v tuto chvíli neexistuje žádný jiný rámec, který by nás mohl v této oblasti vést. Potřebujeme směrnici o půdě a pokud bychom ji byli bývali měli při té katastrofě v Maďarsku, tak bychom mohli jednat jinak, mohli bychom pomoci i jiným způsobem a možná dokonce celé záležitosti předejít. Děkuji. Děkuji. Paní Blanko, pokud chcete reagovat, tak jenom velice stručně na ty otázky, které tady zazněly. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak nejprve k té záležitosti nebezpečné povahy eh, červeného bahna o čemž hovořili dva poslanci, Tady k té otázce zda nebo proč nebylo toto bahno považováno za nebezpečnou látku, tak nejprve musím říci, že komise se domnívá, že směrnice o řízení eh, o zprávě nebezpečného odpadu tady platí. A to, co nám řekly maďarské úřady, ukazuje, že Maďarsko se nedomnívá, že tato směrnice je příslušnou směrnicí. To je tedy první eh, problém, který musíme nějakým způsobem prověřit. A hned na našem prvním zasedání v Maďarsku jsme eh, náš názor Maďarsku sdělili. To je první věc. Pokud jde o klasifikaci eh, látky, tak Předběžná otázka eh, stojí tak, že tady není žádná povinnost na straně členských států klasifikovat červené bahno jakožto eh, bezpečnou látku. Podle seznamu jsou tady dvě možnosti klasifikace a to, že členské státy určí na základě skutečného složení odpadu, zda ten odpad eh, musí být klasifikován jakožto nebezpečný či nikoliv. A pokud eh, jsou tam přítomny nebezpečné látky v takovém červeném bahně nad eh, určité limitní hodnoty, tak musí být červené bahno klasifikováno jakožto látka nebezpečná. Seznam odpadů eh, stanoví, že iritující a korozivní látky musí být rovněž brány na zřetel při stanovování správné klasifikace. Takže podle technických informací, které jsme dostali od maďarských úřadů, a to, co také vyplývá z naší předběžné analýzy, je, že odpad Eh, který obsahovalo červené bahno, byl nebezpečný, ale jak říkám, eh, Zatím jsme dostali obrovské množství odborných informací eh, z Maďarska, jsou to nesmírně odborné věci, takže toto moje posouzení prosím neberte jako to, jakožto finální, čistě jako předběžné. To je naše předběžné hodnocení, že tento odpad měl být klasifikován mm, jakožto nebezpečný. Eh, celé toto zařízení nebo ten podnik eh, eh, funguje od roku 2006 podle povolení IPPC, ale předtím nebyl ten odpad považován jakožto nebezpečný. V tuto chvíli komise zastává názor na základě našich analýz, že Máme rozsáhlou legislativu, která platí pro tyto situace. Otázka stojí tak, zda byla tato legislativa správně uplatněna. Ale to nijak e, nemění nic na podstatě věci. V tuto chvíli nám jak si e, celá tato situace spadá do působnosti stávající legislativy. Dále bych chtěla reagovat na otázku Eh, podobných eh, odkališť v Evropě. V Evropě je šest členských států, které mají devět eh, bauxitových zařízení a produkují 2,2 milionu tun bauxitu. Nicméně je tady devět hliníkáren, používá importovaný nebo eh, těžený eh, bauxit a jedna z těch devíti je ta dotčená, kde došlo k havárii. Eh, dalších osm rafinérií jsou ve Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Rumunsku a Španělsku. Jedna z, Máme k dispozici veřejné dokumenty týkající se zprávy těch důlních činností, řízení důlních činností a tam Eh, jsou eh, podrobnější informace, můžete se tam dohledat eh, čísla, která vás zajímají, jsou to veřejné dostupné dokumenty. Kromě toho jste se nás rovněž ptali na inspekce, následné inspekce, tak k tomu bych chtěla říci, že když se podíváte na směrnici o průmyslových emisích, která byla nedávno schválena, tak eh, Inspekční požadavky byly posíleny tak, abychom zajistili, že provozovatelé skutečně naplňují zákonné požadavky. Tato směrnice eh, se týká i takovéhoto zařízení, jako je v Maďarsku, takže tady počítáme s odpovědností úřadů, že skutečně zavedou eh, kontroly, které jsou potřeba, aby podobné situace se v budoucnu Neopakovali, Já doufám, že jsem tímto odpověděla na všechny vaše dotazy. Pochopitelně, že e, vám rovněž sdělíme závěry posouzení dokumentů, které jsme obdrželi z maďarské strany, jakmile je budeme mít k dispozici. Děkuji. Merci, madame, pour ces Děkuji vám za tato upřesnění. Je to nesmírně zajímavé téma a důležité. Je třeba, abychom pochopili, jak se aplikuje legislativa a pak, když se legislativa uplatňovala, jak to, že došlo k takovéto strašlivé nehodě. A nyní se dostáváme k následujícímu tématu, a to je právě to, které s tím souvisí provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. Takže nejprve udělím slovo paní Pě Bucelové, která nám přednese takovou obecnější zprávu o podmínkách, za kterých určité typy legislativy byly aplikovány a potom eh, budeme řešit určité otázky a začneme otázkou krize společností, to jsou body 4 a 12. Protože Badam Bysela právě odpoví na tyto dvě otázky a potom budeme postupovat podle pořádku. A ráda bych vám připomněla, že otázkou číslo 7 už jsme se zaobíral včera. To byla otázka obchodování s emisemi. Prosím, madam, máte slovo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So, thank you, first of all, for giving the... Děkuji. Děkuji, že jste dali komisi možnost eh, představit eh, tady obecně implementaci evropské eh, legislativy v oblasti životního prostředí. Tak nejprve aktuální informace ohledně posledního vývoje v oblasti porušování legislativy a posléze bych se zaměřila na kroky, které komise uplatňuje proto, abychom podpořili roli eh, národních eh, cílů při prosazování ekologické legislativy. Komise v tuto chvíli eh, uplatňuje politiku transparentnosti, větší transparentnosti při nakládání eh, s porušeními legislativy. Veškerá rozhodnutí, které komise činí, jsou v podobě tiskové zprávy dány k dispozici veřejnosti. Od léta v oblasti životního prostředí jsme vydali více než 30 tiskových prohlášení, eh, která vám naznačují asi eh, rozsah eh, naší práce v této oblasti, tedy v oblasti životního prostředí. Veškerá tato rozhodnutí si můžete prostudovat na webových stránkách Evropské komise, tedy Europa, ale myslím si, že by bylo tady pro vás teď asi zajímavé, kdybych se podívala na ta nejdůležitější rozhodnutí v každém sektoru. Tak pokud jde o odpad, tak tam padla sada rozhodnutí. Ku příkladu v říjnu komise rozhodla o tom, že Eh, zahájíme řízení s Itálií a to již po druhé a to kvůli eh, přetrvávajícímu přetrvávající neschopnosti uplatnit eh, rozhodnutí z roku 2004 týkající se vyčištění několika skládek poblíž Milána. Evropská komise požádala soud, nebo v tuto chvíli žádá soud, aby uplatnil vysoké sankce, denní sankce ve výši asi 20 jedna tisíc eur. Um, celkově by se jednalo o pokutu 50 milionů eur. Dodatečný článek 260 eh, formálního prohlášení eh, byl zaslán rovněž Řecku a to kvůli tomu, že mm, nezačalo provádět eh, rozhodnutí z roku 2005 eh, týkající se několika eh, set nelegálních skládek. Jak jste si možná sami povšimli, tak v obou případech situace je velice znepokojivá, protože máme k dispozici eh, rozhodnutí soudu stará 6 let v případě Itálie a 5 let v případě Řecka. Pokud jde o mm, oblast Natura, tak tam Šlo hlavně o článek 260 eh, uplatněný proti Maltě kvůli nedovoleným eh, praktikám eh, lovu. Poslali jsme první formální upozornění, protože rámcová legislativa, která umožňuje lov nějakých 25 tisíc ptáků ročně není považována za legislativu, která je v souladu s kritériem úměrnosti, tak jak ho definuje Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí, které vydal v září loňského roku oblasti vody, vodních zdrojů, tak tam jsou případy proti několika členským státům kvůli tomu, že nepřijali správné plány pro řízení povodí či zprávu povodí. Opět jsme uplatnili článek 260. První eh, varování jsme zaslali eh, Lucembursku pro neplnění eh, předchozích soudních rozhodnutích, pokud jde o správně, eh, odpadní vody v několika aglomeracích. Eh, co se týče kvality ovzduší, tak eh, čtyři členské státy byly zažalovány, protože nedokázaly splnit limitní hodnoty u PM10 a došlo i k dalším porušením, která také v tuto chvíli řešíme řízením. Formální upozornění bylo eh, zasláno Portugalsku, protože řádně neprovedlo soudní rozhodnutí, které se týká nedostatečného nouzového plánování u některých eh, zařízení, tak jak to vyžaduje eh, směrnice Seveso. A pak tady a jak, na, jak ukazuje předchozí diskuze o Maďarsku, eh, takovéto bezpečnostní plány jsou velice důležité. Komise vydala řadu důležitých eh, rozhodnutí od eh, léta. Jedno se týká Rakouska, které nedokázalo řádně označit chráněné eh, oblasti podle směrnice o ptactvu. V dalších případech soud eh, naznal, že Švédsko a Slovinsko nenaplnili eh, své povinnosti, které se týkají integrovaného ekologického ekologických povolení pro některé průmyslové podniky a zařízení, což podle mého názoru dokládá intenzitu naší práce a to, že je potřeba dále mm, kontrolovat eh, skutečné provádění současné legislativy, což je na nás, jakožto na komisi strážce smluv. Musíme mít ovšem na paměti, že komise nemůže být považována za eh, eh, všeobecného prosazovatele evropské ekologické legislativy. Ve sdělení, které jsme vydali v roce 2008 o implementaci evropské environmentální legislativy jsme zdůraznili, že je potřeba se eh, při prosazování provádění legislativy více za, zaměřit na takové záležitosti, které přinesou co možná největší přidanou hodnotu na evropské úrovni. Kromě toho na národní, regionální a místní úrovni eh, úřady v 27 členských státech eh, Eh, mají primární odpovědnost za eh, aplikaci evropské environmentální legislativy. A pokud je a někdy se stává, že národní úřady neplní v této souvislosti své povinnosti a v takovém případě by měly zasáhnout národní soudy. Většina jednotlivých případů, která se týká špatného provádění evropské environmentální legislativy, aby mohla být účinněji řešena právě na národní úrovni než na úrovni evropské. A z tohoto důvodu stále více spoleháme na národní soudní systémy při prosazování evropské legislativy. Soudce na národní úrovni mají eh, široké eh, vyšetřovací eh, pravomoci, mohou vydávat příslušné příkazy a pokud je to možné, mohou adresovat předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Kromě toho soudci na národní úrovni mají řádnou právní kvalifikaci, jsou plně nezávislí jakožto soudci, což je ústavně zaručeno ve všech členských státech. Takže na základě tohoto přístupu komise teď obecně eh, se snaží stahovat eh, z té iniciace eh, řízení a předáváme prvotní iniciativu eh, národním soudům, což jsme prezentovali naposledy v září, kdy 20, v naší 27. výroční zprávě o implementaci evropské legislativy. V této zprávě komise uvádí, že nebudeme mm, paralelně postupovat proti členským státům v případě, že evropská legislativa e, umožňuje použít národní mechanismus e, soudního přeskumu. Tyto mechanismy e, žádají i některé stávající směrnice, jako například směrnice o přístupu eh, k environmentálním informacím, nebo směrnice o odpovědnosti v oblasti životního prostředí, nebo také eh, směrnice o eh, dopadu, posouzení dopadů na životní prostředí, nebo směrnice o průmyslových zařízeních. Takže stále více spoleháme na národní soudní řízení při provádění evropské environmentální legislativy. A tomu odpovídá také e, naše nová spolupráce, tedy mezi komisí a národními soudci. Podporujeme Evropské fórum soudců pro životní prostředí v e, jejich úsilí řádně provádět evropskou environmentální legislativu od založení tohoto fóra v roce 2004. Spolupráce se soudci byla navázána také eh, ve formě spolupráce s některými asociacemi, například eh, asociacemi eh, soudců správních soudů. A v nedávné době jsme zahájili program spolupráce se soudci na národní oblast, na národní úrovni v oblasti environmentálního práva. Jde nám o to vypracovat školicí modely a také zorganizovat odborné semináře, které by měly zvýšit povědomí o klíčových eh, pravcích evropské environmentální legislativy, hlavně eh, v oblasti ochrany přírodních zdrojů a odpadu. A chceme tak pomoci eh, soudcům na národní úrovni uplatňovat tuto legislativu v praxi. Dále je důležité nabídnout tomuto fóru výměnu informací, osvědčených postupů mezi jednotlivými národními systémy. Zorganizovali jsme proto konferenci o provádění evropské legislativy s portugalskými a španělskými soudci a, a státními zástupci a tato konference, ta konference se zúčastnilo více než 150 španělských a portugalských odborníků. Konala se v Seville před několika málo dny. Podobná konference eh, se odehraje příští rok v Itálii a zúčastní se i italští a rumunští soudci a státní zástupci. Kromě toho eh, pečlivě sledujeme eh, to, jak členské státy uplatňují ustanovení Eh, úmluvy o přístupu eh, ke spravedlnosti v oblasti životního prostředí. Komise zpracovala návrh eh, na směrnici o této záležitosti, nicméně tento dokument je v radě zablokován, jak asi víte. Navíc tady ale máme další legislativní materiály v oblasti životního prostředí, které hovoří o přístupu k spravedlnosti v této oblasti je to eh, směrnice o posouzení environmentálního dopadu a jsou to, je to dále směrnice o průmyslových zařízeních a o ekologické odpovědnosti. A musíme zajistit řádnou aplikaci těchto ustanovení. To je jedna z našich priorit, eh, pochopitelně. Na závěr si říci, že doufáme, že všechny tyto iniciativy pomohou soudcům na národní úrovni účinněji uplatňovat svou prováděcí roli v oblasti životního prostředí a této legislativy. Eh, v Evropské unii existuje eh, vícestranný systém eh, umožňující revizi rozsudků v této mm, oblasti environmentální legislativy, což by mělo na pomoci provádění těchto zákonů a také zlepšit obecně systém provádění environmentální legislativy. Děkuji vám mnohokrát za toto dlouhé uvedení do tématu a nyní se budeme zaobírat otázkama 4 a 12, které se týkají krize odpadků v kampánii. Mohla byste nám udělat nějakou prezentaci toho problému a potom kolegové, kteří si budou přát se vyjádří k tomuto tématu, abychom prostě sloučili ty body 4 a 12? Of course. Děkuji, samozřejmě. 4. března tohoto roku Evropský eh, soudní dvůr rozhodl, že Itálie porušuje evropskou legislativu eh, vzhledem k tomu, že eh, v kampánii nezřídila eh, síť zařízení, která by dostatečně zajistila likvidaci komunálního odpadu způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Tolik citace z rozhodnutí. Itálie ovšem zatím nepřijala nezbytné kroky k eh, naplnění tohoto eh, eh, v rozhodnutí 23. října minulého roku, letošního roku Evropská komise prohlásila, že stávající situace se rychle blíží krizi, která také vypukla v roce 2007 a která Evropskou komisi přiměla zahájit řízení ke kterému se soud rozhodl před několika týdny. Nebezpečný odpad se směžuje nebo likviduje spolu s odpadem z domácností, což znamená porušení rámcové směrnice o odpadech a směrnice o skládkách odpadu. My jsme k tomuto chtěli říci, že v současné době eh, sledujeme ten eh, proces, eh, který zahájili italské úřady k naplnění rozsudku. Vzhledem k tomu, že to rozhodnutí, nebo o toho rozhodnutí už proběhlo několik jednání s místními úřady. už jsme odeslali dva dopisy do Itálie tak bychom eh, řešili eh, naplnění toho rozsudku a v eh, nedávné době 22. 20. 21. a 2. listopadu jsme navštívili kampány. Setkali jsme se s regionálními úřady, s ekologickými pověřenci místního parlamentu Navštívili jsme eh, jediný, eh, jednou funkční spalovnu v Viačere. Vedli jsme debatu s vedením eh, spalovny. A také jsme navštívili místo, kde se mezi skladuje odpad, je teď nějakých 8 milionů tun odpadu. Naše mise potvrdila, a to jsme také napsali eh, do zprávy panu komisaři, že opatření, která jsou nezbytná k provedení tohoto, eh, zatím nejsou eh, zavedena. Jaká opatření považujeme za nezbytná k naplnění toho rozhodnutí? Za prvé, region kampánie musí přijmout a to naléhavě, nový plán eh, hospodaření s odpady. Protože aby eh, se vyhnul opakujícím se krizím, jako krize z roku 2007, jako ta obrovská krize, eh, ke které došlo o necelý rok později, na začátku roku 2008, a jako je ten odpad, eh, který pořád eh, leží na neapolských ulicích dnes. Je třeba eh, strukturálně řešit hospodaření, sběr, třídění a likvidaci odpadu. A tohle tedy musí být tématem nového plánu hospodaření s odpady. Ten plán musí plně splňovat příslušné požadavky. Evropské ekologické legislativy a samozřejmě musí eh, prioritizovat eh, hierarchii odpadů, která by měla být eh, zavedena Eh, nebo která by měla eh, platit spolu se vstupem platnost eh, nové směrnice o odpadech. Musí prioritizovat omezování tvorby odpadů, znovu využití odpadů a recyklaci odpadů. Nový plán hospodaření s odpady musí zajistit oddělené, oddělený sběr odpadů v celém regionu, zejména ve městě a provincii Nápol, kde to zatím nefunguje zcela a kde, a kde žije více než 50 obyvatel kampánie. Za třetí, plán hospodaření s odpady musí eh, regionu eh, zajistit náležitou eh, kompostovací kapacitu a nakonec musí také zavést opatření pro bezpečnou likvidaci v nějakém rozumném rámci, časovém rámci tedy těch prakticky 8 milionů tun odpadů v pytlích, které jsou na několika místech v kampánii. My jsme zdůraznili tyto záležitosti během návštěvy v kampánii minulý týden. a regionální úřady na, no, vyjádřili závazek, že eh, komisi předloží návrh eh, nového eh, plánu zospodaření s odpady do konce roku a že tento plán na úrovni regionální samozprávy přijmu do dubna příštího roku. My jsme zdůraznili, že tento plán hospodaření s odpady musí být výsledkem plně inkluzivního a transparentního procesu, tak aby eh, se příslušní aktéři za něj mohli stavět. Vzhledem k tomu, že ten plán neexistuje, nebo ne, pokud nebude existovat, tak eh, se ta krize s odpady bude eh, opakovaně vracet. O tom jsme přesvědčení, bude to ohrožovat lidské zdraví a také životní prostředí. O čemž eh, soud výslovně hovoří ve svém rozhodnutí. V nepřítomnosti takového plánu by eh, komise mm, byla v situaci, kdy může se pouze vrátit k soudu a pravděpodobným výsledkem by bylo uloženo, by bylo uložení sankcí. Proto posoudíme eh, ten eh, návrh plánu hospodaření s odpady, který dostaneme do konce roku a budeme sledovat jeho provedení v praxi, jeho naplnění. Rozhodnutí o tom, kdy zahájit postup podle článku 260 v tomto případě, bude záviset na obsahu a době vydání a době realizace toho plánu hospodaření s odpady. Pokud jde o část otázky, která se týká nebezpečného odpadu a jeho eh, míchání s eh, komunálním odpadem, nebo s odpadem z domácností, tak o tom my žádné doklady nemáme. A kontrola těchto záležitostí je mm, národní, v národní pravomoci. A pokud jde o tu e, skládku Ercíňa, která je na nelegálním místě, která má být na nelegálním místě, tak to, že tato skládka je v Národním parku samo o, samo o sobě nepředstavuje porušení směrnice o skládkování protože eh, směrnice sama o sobě o ničem takovém nehovoří. Pokud jde eh, to, že eh, skládka v Tercíňu není řádně provozována v souladu se směrnicí, tak o tom schromažďujeme informace v rámci vytýkacího řešení, řízení, které vedeme proti regionu kampánie. Víme, že v kampánii je několik problémů, eh, které eh, se týkají hospodaření s odpady. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto problémy jsou důsledkem nedostat, nebo to, že, toho, že mm, se neimplementuje eh, řádný plán hospodaření s odpady v posledních letech. A proto proto jsme se ve svém řízení od samého začátku zaměřovali na hospodaření s odpady domácností a proto také Soudní dvůr ve svém rozhodnutí trval na tom, aby Itálie přijala a co nejdříve provedla plán hospodaření s odpady. Doufám, že tímto jsem vám načrtla celkový obrázek stavu v kampani. ale samozřejmě ráda vám odpovím nějakékoliv další otázku. Děkuji mnohokrát, drazí kolegové. Než budeme pokračovat, musím vám říci, že v našem sále je přítomná televize z Itálie. 4 TG24, provozovanou soukromým kanálem, nemáte-li námitku rádi by nafilmovali naši debatu. Nemáte žádné námitky? Výborně. Dovolte, abych tady přivítala přítomnost paní Mazony, která je předsedkyní komise petič, eh, předsedkyní petičního výboru a dám slovo Žil Evancové, která se jako první přihlásila a poté samozřejmě Judith Merkes. Prosím. Judith Vance. Elle veut pas? Non? Ah bon? Ona nechce, dobře. Takže Judith. Je vous en prie. Uh, thank you, uh, thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní eh, Busela, za váš příspěvek. V dubnu a květnu letošního roku vyrazila delegace našeho výboru, petičního výboru do kampánie, abychom dokázali zareagovat na mm, žádost několika občanů posílající petice z tohoto regionu a hovořící o možných rizicích eh, na zdraví lidí v kampánii. A tak jsme navštívili skládky, eh, spalovnu a viděli jsme ten kupící se odpad a nelegální eh, skládkovací místa. A dozvěděli jsme se, že v minulosti byla zpracována řada různých plánů, některé z nich možná byly i velice dobré, ale problémem kampánie je implementace. A vy jste to sama řekla několikrát, že problémem je právě to provádění plánu. Vy tedy situaci monitorujete a hovořila jste o článku 260 a o otázce, zda eh, uplatnit tento článek a že to záleží na obsahu eh, plánu v kampánii, to znamená na kvalitě toho kampánského plánu eh, pro nakládání s odpady, na jeho načasování a provádění. A vy říkáte, že to načasování, o jakém načasování nebo časovém plánu tady vlastně hovoříme, myslíte ten eh, termín uvedený eh, v rozhodnutí soudu z března letošního roku, nebo je to plán eh, kamp kampánských úřadů, nebo je to nějaký váš časový harmonogram? Vy říkáte, tedy, že je potřeba to správné provádění nasadit a kontrolovat řadu věcí, například nakládání s nebezpečným odpadem, ale pak říkáte, že kontroly jsou na národní úrovni, nebo pravomoc a odpovědnost za kontrolu je na národní úrovni, takže Mm, jak to je? My potřebujeme přesné údaje o provádění eh, směrnice o skládkování a jak to zajistit? Jakým způsobem může komise řádně kontrolovat implementaci legislativy, eh, když kontrola je v národních rukou? Takže to je pro mě dosti znepokojivé. A také jste uvedla, že v Terciňu jde o e, skládku v Národním parku a že to nijak neporušuje směrnici o odpadech. A o skládkách, já si myslím, že to znamená, že je tam obrovská mezera v této směrnici, kterou musíme napravit co možná nejdříve. Takže podniknu opatření proto, abychom e, tady v parlamentu e, iniciovali vaš reakci komise na tuto věc. A poslední věc, komisař Patočník také eh, má v plánu region navštívit, eh, alespoň jsem to slyšela, chce si tu situaci prohlédnout na vlastní oči a plánuje návštěvu v únoru. Eh, jde o to, aby skutečně se přesvědčil o situaci na vlastní oči, viděl ty skládky a nebo si myslíte, že by to mohlo celý postup potom nějak urychlit? Děkuji. Dzień dobry, dziękuję pań, pani. Mm Dobrý den, mm, mm, děkuji paní poslankyni. A dalším řečníkem na seznamu je paní Macuny také z petičního výboru. Presidente, grazie. Grazie soprattutto per, perché... Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat za to, že jste mi udělal slovo, třeba že nejsem členkou vašeho výboru. Ale tady se jedná o otázku, eh, kde otázka nestojí pouze eh, v místě původu, tedy Itálie, ale paní Merkis na to už také upozornila jako předsedkyně petičního výboru, Eh, my už jsme se touto, výboru, eh, touto otázkou také zaobírali. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že jsem výboru nesmírně vděčná za pozornost a snahy, které věnuje této otázce kampánie. Je to situace, která znepokojuje celou Itálii. Je to vlastně již poměrně stará situace. Trvá již dlouho a mezi tím se zničil skutečně veliký problém pro oblast, která se nachází v potížích. A paní Pučela hovořila o své služební cestě minulý týden kdy jste tedy jela do Neapole, do kampanie a tam jste měla příležitost konstatovat, že odpad se stále ještě válí a hromadí na ulicích a že nedochází, že tam neexistuje žádný plán jeho odvozu. To je správné. A také pro nás je vlastně dobré, že Evropa eh, sleduje eh, s velkou pozorností naší oblast protože veškerá zařízení související se, se zpracováním odpadu v Itálii budou tímto způsobem přinucena rychle konat. A chtěla jsem připojit ještě jednu věc. Měli jsme dvě slyšení a společně s některými dalšími kolegy jsem pozvala nového eh, funkcionáře odpovědného za životní prostředí v regionu Kampány a potom jsme také hovořili s novým nezvoleným prezidentem tohoto regionu a byli účastní také příslušný komisař a pracovníci komise DG Regi. A eh, ti pevně přislíbili, že se v této otázce eh, něco začne dít. Tady se poukázalo eh, na nezbytnost plánu hospodaření s odpady, eh, s odpady eh, a nezbytnosti jeho přijetí v nejbližších měsících. Jedná se ale také o, o obsah těchto plánů a regionální vláda mm, se musí obsahově také držet toho, co tady právě, na co právě poukázala paní doktora Pučela. To znamená, co tady DG život, pro životní prostředí předepisuje. Jedná se o oddělení, sběr odpadu, o znovuzhodnocení a recyklaci. Všechny tyto příslipy zazněly z úst odpovědných činitelů a doufejme, že je také v uvedou ve skutečnost. Nejedná se pouze o dodržování lhůt, ale důležitý je obsah toho plánu hospodaření s odpady tak jak to bylo také slíbeno na petičním výboru. Paní Merkis eh, vedla delegaci pod vedením petičního výboru vedla tu delegaci, která jela do kampáně a tady bych chtěla ještě něco upřesnit a to v souvislosti se lhůtami. Tady se jednalo o povinné lhůty, tedy 12 až 24 měsíců pro implementaci rozhodnutí, to znamená pro přijetí plánu hospodaření s odpady, tak jak to vyžádal také Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr tady zažaloval Itálii právě protože žádný takový plán neexistuje. Ale zároveň je třeba zohlednit obsah tohoto plánu a dodržování evropské legislativy. Pro mě je nesmírně důležité upřesnit i tuto záležitost. A chtěla jsem v této souvislosti položit také otázku, ale už to tady vlastně zaznělo eh, v tom, co řekla paní Merkis a postupu podle článku 260 dokážete si představit, jak to bylo v Itálii přijato, když od tom dávala zprávu, dávali zprávu sdělovací prostředky. Byl tady prostě dojem, jakoby naše oblast se stala celá předmětem řízení pro porušení a nedodržování legislativy, ale již tady bylo řečeno na to, že to řízení týkající se článku 260 může být zahájeno pouze v případě, že tento plán, tak jak ho přislíbili regionální úřady, nebude implementován v prvních, eh, nebude přijat v prvních třech měsících příštího roku, ale tady jsem přesvědčena o tom, že vše proběhne řádně. A jinak eh, jsem stejného názoru jako kolegyně Merkýz. Co se týče podivení, které vyjádřila s ohledem na Eh, deponie na skládky odpadu v Národním parku a jak to je, jak to je v souladu s příslušnými směrnicemi. Eh, všichni říkali, že to není v souladu s příslušnou směrnicí a paní Pučili teď řekla, že to není v rozporu s touto směrnicí. To sice na jedné straně beru eh, jaksi kladně na vědomí, protože to znamená, že v tomto případě Itálie korektně implementovala směrnici o odpadech a to mě uklidňuje, ale na druhé straně bych se velice ráda od komise dověděla, že bude věnovat zvýšenou pozornost obdobným situacím. E, my tady se zaobíráme spíše ekologickou legislativou a tady existují vyloženě předepsané předepsána pásma ochrany krajiny, jako například okolí Vezovo. A tady je podivné, že se nevyloučí skládky pro takové krajiny, které je potřeba chránit. A tím se dostávám k závěru svých připomínek, ale na každý pád bych ráda ještě jednou řekla, že naprosto proto vítám spolupráci s komisí a uvítala bych urychle neuveřejnění sdělení a také komunikace mezi lokálními úřady a regionálními úřady eh, s komisí, aby prostě mohly lokální a regionální úřady dostat své práci v rámci stanovených lhů. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Macony, a nyní je pan Mečer Kečenčo Divalíny a poté pan Vittorio Prody, Kriston Persenis a Orstrosi. Prosím pěkně. Máme ještě kilka jiných pytaň, které... Ale prosím rychle, protože máme ještě další uh, záležitosti. Pan Velíny. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, poděkoval doktorce Pučili. Nehovořím tady jenom jako poslanec, ale také jako eh, syn země, která teď tolik eh, trpí, která byla součástí magnigrácie a teď musí reagovat na takovouhle otázku, která nabývá dramatických rozměrů. Já stále souhlasím s komisí. pokud jde o ten e, plán, který se má v kampáni e, schvalovat a co nejdříve e, realizovat. Pokud jde o ty možné pokuty, který, které bude muset kampány zaplatit, tak to je zcela směšné, že v roce 2010 vůbec došlo k nějaké takovéhle nalévé situaci. Já chápu úlohu komise, A také chápu ta soudní rozhodnutí. A také je mi jasné, že můžeme eh, se daleko sále bavit o tom, proč k tomuhle všemu došlo. A kdo z toho měl užitek. Ale já si opravdu nemyslím, že teď je na to eh, vhodná doba, nebo tohle je správné místo. té zprávy mě chybí, eh, jak eh, se dostaneme z krize. Jsme teď v Evropě a Nemůžeme nepomoci obci, která trpí takovýmito problémy, nemůžeme jenom byrokraticky analyzovat eh, ty záležitosti a uvádět ustanovení, podle kterých by kampánie měla jednat. Ne, jednou provždy eh, se musíme snažit tu krizi vyřešit, protože kampánie je součástí Evropy. Já jsem eh, dostal informace od eh, šéfa regionu, který má samozřejmě velké obavy ohledně budoucího vývoje a je třeba samozřejmě do, držet ty lůty a doktorka Bučela hovořila o tom, v čem to spočívá. Existuje nějaký program pro evropské občany v kampánii a já jako občan eh, této země bych rád eh, řekl, že eh, kampaniští občané byli strestáni za své neštěstí. Tímto tady mm, mm, parafrázujeme větu v neapolštině. Evropští občané eh, v kampani jsou eh, trestáni, takže já bych se zeptal, jestli Evropská komise chce eh, nejenom jednat, pokud jde o tresty, ale i také pokud jde co může udělat, o to, co může udělat pro občany v kampani. Je proto nějaký plán a konkrétněji, když doktorka Bučeli hovořila poprvé, tak říkala, že Itálii potrestá a účetní, účetní dvůr, nebo pardon, soudní dvůr za ty eh, odpady, které se vypouští do životního prostředí. 20 000 eur za den. Mohl byste k tomu mm, říci něco podrobnějšího? Tady nejde jenom o italskou solidaritu, já bych chtěl také něco o evropské solidaritě. Děkuji. A teď eh, další řečník je Vittorio Prody. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako eh, ostatní kolegové, I já bych řekl, že tohle je prostě pro Itálii něco strašného. Nicméně postavme se faktům tváří v tvář. Prostě jedná se o hroznou závažnou situaci. V Itálii jsou další oblasti, kde se tyhle věci všechny dělají správně. A všechno to běží dobře. Já si pamatuju, že když jsem byl uh, správcem uh, provincie Bologna, tak uh, se tam budovala nějaká taková infrastruktura. Infrastruktura pro uh, sběr a řádnou likvidaci odpadu, včetně uh, velké spalovny a třech uh, podpůrných zařízení. Takže v Itálii existují zdroje pro takovéhle věci. A já si myslím, že musíme zajistit, aby se projevila solidarita, která teď chybí. A jedně tak můžeme efektivně zareagovat na ten problém. Takže i já bych rád nabídnul ujištění ohledně toho, že opravdu u nás jsou zdroje. Vím, že eh, kolegům eh, se nechce ani věřit, že k něčemu takovému došlo. Ale naše země by si měla nalézt zdroje eh, k řešení toho problému, zaplatit za to řešení. Je pravda, že u nás je organizovaný zločin, eh, který eh, se do toho eh, zapojil a samozřejmě to je jeden z největších, jeden z největších otazníků, který na tím visí. Děkuji, pane kolego. A teď dostane slovo pan Kryton Ersanis. Thank you very much, Mr. President. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Chci se zeptat komise, zda tento národní park eh, je zařazen do sítě Natura 2000. A chci odpověď, eh, ještě než budu pokládat další otázku, která na to navazuje. Můžete reagovat rovnou? A podle mých informací část toho, toho Vesovského národního parku je skutečně součástí sítě Natura 2000 a zda ta současná skládka eh, je na hranici eh, toho eh, areálu Natura 2000, to si nejsem úplně jistá, spíše asi nikoliv. Děkuji za vaše reakce, takže vysvětluji si to tak, že tyto skládky nejsou dovoleny v oblastech Natura 2000 pokud tomu tak je, tak se domnívám, že to je opravdu velký problém. A měli bychom se pokusit zjistit, eh, jaké takovéto nebezpečné činnosti probíhají v oblastech, kde chráníme biodiverzitu. Pokud eh, je tomu skutečně tak, jak eh, říkáte, tak se připojuji ke kolegům, kteří jsou znepokojeni tímto problémem. Děkuji koledze mm, Arsenisovi, pan e, e, Orest Rossi. Nyní pan Oresto e, Rossi, který se rovněž přihlásil na slovo. Ano, tak otázka tohoto odpadu v kampánii, to je problém v podstatě desítek let místní úřady nebyly schopny se s tím odpadem, s tím jeho množstvím nějakým způsobem vypořádat. Navzdory tomu, že v jiných regionech tuto situaci zvládají. Ale jsou Eh, regiony používající jiné systémy eh, pro nakládání s odpady a úřady tam jsou mm, schopnější se s problémem vyrovnat. Ale když dojde k nějaké eh, skutečně mm, si nouzové situaci, mimořádné situaci, situace, která má dopady na lidské zdraví, tak je potřeba a ten odpad nějakým způsobem izolovat. A je pravda, že dotčená oblast je skutečně blízko Národního parku, ale není to, eh, je to oblast, kde eh, bylo možné ten eh, odpad uložit velice rychle. Úřady zareagovaly tak, aby okamžitě ten odpad izolovali a dali ho na místo nejrychleji příhodné, odkud si bude možné s ním dále nakládat. Pokud dojde na pokuty, tak doufám, že je zaplatí skutečně ti, kterým to náleží, ale nemyslím si, že by měli pokuty platit všichni občané Itálie. A nebo ale lidé, lidé, kteří nás do této situace eh, dostali. Takže ještě jednou, tento odpad eh, by, nebo respektive ano, tento odpad by neměl skončit redistribuován eh, na všech skládkách Itálie. Já doufám, že komise bude dbát na to, aby plán nakládání s odpady byl prováděn řádně a že bude zajištěno, zajištěna jeho implementace, jinak dojde na pokuty a platit je budou muset příslušné místní úřady. Děkuji vám, pane Rossi. Pan Grazie, eh, Io credo che dovremmo... Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že musíme být především objektivní. Ocitáme se v situaci, kdy někteří občané eh, čelí problémům ohrožujícím jejich zdraví. Je tady ten zdravotní aspekt. Pak je tady ta skládka, která se nachází v oblasti eh, s určitými omezeními, tedy v chráněné oblasti. A já si myslím, že eh, nad rámec těchto objektivních eh, bodů hm, jsou tady další aspekty ke zvážení. Pan Rosy mluvil o nakládání s odpady v celém regionu. Ale nezapomínejme na skutečnost, že je to už roky a roky, kdy se hromadí odpad, včetně odpadu toxického i jinde, na severu Itálie, i jinde v Evropě a dochází k jeho ukládání na místa, um, která um, spadají uh, pod, pod mafii. Je to problém celé Evropy, je to problém Unie, ano, komise zmínila iniciativy, které je možné použít nebo které uplatňuje. S tím souhlasím, ale ono nestačí, nebo tyto sliby nejsou dostatečné. Náš premiér řekl, že problém vyřeší okamžitě a nejdřív za dva měsíce, pak za tři dny a tak podobně, ale Zdá se, že má na starosti spíše nějaké divoké párty a toho natolik vyčerpává, že nemá čas zamyslet se nad problémy italských občanů. Komise musí být přísná, zasáhnout a říct, co je potřeba udělat a potom bát na implementaci dohodnutých opatření. Zanim oddam głos e, představitě... Takže dám teď hlas zástupci komise. Pan Crescento Rivalini. Prosím pěkně. Solo un minuto, mi scusi, presidente. Per ricordare che... Eh... Jenom minutku. Eh, já bych akorát poukázal na to, že eh, krajská vláda v kampáni byla zvolena pod, před šesti měsíci, takže pokud eh, máme říct, kdo je odpovědný, tak je třeba si tohle uvědomit. A já si myslím, že oni už zapojili paní Bučely a komisi. A kolegovi Rosimu bych řekl, že pokud místní úřady budou muset zaplatit za škodu, kterou způsobili nebo za kterou jsou zodpovědné, tak ty pokuty by mm, se měly platit až po celou cestu do Milána. Všechny eh, ty eh, velké společnosti, které eh, si z kampánie dělají skládku, by také měly dostat pokutu. Čili vezměte to pořádně od podlahy. V Evropské unii je nás 27 a pokud nedokážeme přemýšlet společně a spolupracovat, tak to prostě nebude fungovat tak nebude Unie, nebude žádné společenství. Já vám děkuji. A nyní zástupce eh, Evro, paní Bučely, Evropu pro solidaritu. A paní, děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, eh, že většina lidí hovoří italsky, tak já budu také mluvit italsky. A omlouvám se panu Arsenisovi. Jsem si jistá, že eh, tlumočení tady poběží úplně ideálně. První věc, kterou bych ráda řekla, je, že mé odpovědi se týkají pouze toho, co, eh, co se týká kompetence komise cokoliv dalšího, eh, co, eh, co se netýká kompetence komise, eh, bude vynecháno z mé odpovědi. Takže nejdříve k tomu, co říkal pan Markis a doufám, že se toto k němu dostane, že on ho zeptal na velmi konkrétní otázku. Říkal, že abychom mohli posoudit článek 160, tak eh, bychom museli eh, eh, vycházet z článku, tedy z lhůty a z plánu pro odpadové hospodářství. Co ti myslíte tou lhůtou? Tohle by možná vysvětlilo mm, některé ty další věci, o kterých jste hovořil. Potom také eh, soudní dvůr stanovil, že to rozhodnutí musí být eh, implementováno co nejrychleji. V rozumné době. To znamená, že výkon rozhodnutí tady se stává ze tří částí. Za prvé eh, přijetí plánu. A ten plán musí obsahovat veškeré nezbytné prvky, potom naplnění plánu a potom samozřejmě eh, z likvidace těchto, eh, těch nahromaděných eh, balíků odpadu. A samozřejmě na to bude nějaký harmonogram, protože se dokážeme představit, že by 8 milionů tun balíků odpadu tun eh, odpadu v balicích eh, zmizel za několik měsíců. Nicméně třeba to udělat co nejrychleji. To bude tedy naším úkolem. Budeme tohle to muset eh, velmi bedlivě sledovat. A potom jsem chtěl zmínit tu eh, skládku v Tercíňu. Nebo to eh, místo, ke, které se používá ke skládkování spíš. Neexistuje legislativa, která by výslovně eh, zakazovala ukládání odpadu v parcích. Nicméně máme tady směrnici o stanovištích, která stanoví, že v případě skládkování v oblasti Natura 2000 podle článku 6.3 a 6.4 je pr- třeba provést posouzení podle článku 6.3 e, příslušné směrnice tedy. A jak jsem řekla úvodem, cokoliv, co se bude dělat od 4. března dál k provedení rozsudku, bude muset být eh, zcela v souladu s eh, ekologickým právem společenství. Platíli. A to se samozřejmě týká především směrnice o hospodaření s odpady a potom a eh, také dalších ekologických směrnic. Také jsem chtěla zareagovat na to, co říkal pan Rivelino o pokutách. Právě soudní dvůr rozhoduje o pokutách. Když komise po druhé se obrátí na soudní dvůr, tak může učinit návrh na sankce, nicméně eh, nerozhoduje o tom komise, ale rozhoduje o tom v konečném důsledku eh, soud. A potom se stát eh, dostal tu žádost, tak eh, je na něm, tedy aby se vyjádřil k těm jednotlivým uh, pokutám a může na to reagovat. Tak myslím, že teď už jsem odpověděl na všechno. Tak já bych uh, to uvítal. Já eh, bych uvítal 35 návštěvníků eh, z regionu Lua. Máte nějaké dotazy, které se týkají eh, naplňování politiky v oblasti životního prostředí, tak pořád máme určit to o chvilku. Na první věc eh, se zeptala Sandra Belie a týkalo se to biodiverzity. Takže Sandra Belie tady není očividně, takže můžeme jít na další otázku. Paní Karinka Nepata je taky není. A potom je tady pan eh, Richard Zebr, který se ptal na Mám tři otázky jménem pana Zebera. První se týká implementace rámcové směrnice o vodě, která zavazuje členské státy, aby vytvořili plány pro zprávu povodí. A tak otázka na komisi je, které členské státy už eh, zveřejnily takovéto plány a kolik plánů pro zprávu povodí bylo publikováno do této doby a zda jsou v souladu s pokyny, které jsou uvedeny ve rámcové směrnici o vodě. Další otázka se týká nařízení REACH. Můžete se vyjádřit k aktuálnímu stavu provádění tohoto nařízení? A myslíte si, že revize nařízení je nutná? Pokud ano, tak v jakém časovém horizontu? A myslíte si, jakožto komise, že je potřeba rýč rozšířit? A poslední otázka pana Zebera je eh, otázka týkající se šestého environmentálního akčního plánu, který eh, nastavuje čtyři klíčové environmentální politiky eh, priority, jak víte, biodiverzitu, klimatické změny, přírodní zdroje a odpad. A tak se chci zeptat, jaká je implementace či provádění tohoto šestého akčního plánu a do jaké míry provádění plánu bylo ukončeno. To jsou otázky pana Zebera a pokud dovolíte, tak ještě jedna otázka ode mě. Vy jste za komisi hovořili o ruské úmluvě a mm, zapojení společnosti, tak se chci zeptat, co si komise myslí. Myslí si, že zapojení eh, společnosti je účinné v oblasti ochrany životního prostředí a myslíte si, že to není čistě formální věc, ale věc, která může být ku pomoci? Děkuji koleżance Morkunajte. nemyslíte, nie nebudeme mít času. Děkuji mnohokrát. Možná nebudeme mít čas na zodpovězení všech těchto otázek. Mm, tyto otázky budou tedy předmětem dalšího zasedání a poprosil bych zástupce komise zareagovat na první dotaz týkající se eh, vody. Pan Julius Garcia. Pan Julius Garcia. Thank you. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Máme tady tři konkrétní otázky týkající se rámcové směrnice o vodě a e, dotazy týkající se plánu na zprávu povodí, e, které mají členské státy e, zpracovat, tedy kolik států je zpracovalo, kolik z nich je zveřejnilo. A pak tady byla ta třetí otázka týkající se důslednosti té, mm, nebo souladu těchto plánů s rámcovou směrnicí. Takže první otázka, 12 členských států termín splnilo a své plány za včasu připravilo a sdělili komisi, že jejich plánu na právu povodí jsou k dispozici a síly to do března 2010. Bulharsko, Česká republika, Německo, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Rakouska, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království. Další čtyři členské státy uvědomili komisi o tom, že eh, plány má, ale až po vypršení toho termínu. Estonsko, Maďarsko, Irsko a Itálie. A poté jsme zahájili řízení o porušení legislativy proti zbývajícím 11 členským státům, které požadavek nenaplnili. Myslím si, že ehm, je důležité zmínit, že ve dvou případech, v případě proti Belgii a Litvě, šlo o částečné schválení či neschválení takovýchto plánů na zprávu povodí. Tyto dva členské státy totiž předložily um, plány částečné povahy, které bohužel uh, nepokrývají celé území co se týče druhé otázky, tedy kolik těchto plánů už bylo zveřejněno posavat, tak eh, jsme obdrželi 110 konkrétních plánů pro zprávu povodí, což znamená asi 66 eh, chybějících plánů. Navíc eh, jsme dostali oznámení o schválení mezinárodních plánů pro zprávu povodí. A pokud jde o tu třetí otázku, ten soulad eh, s požadavky eh, z rámcové směrnice o vodě, tak eh, už jsme začali posuzovat to, zda plány, které nám byly nahlášeny, poskytnuty jsou v souladu s touto směrnicí, nicméně ta práce stále probíhá. Předpokládáme, že navážeme bilaterální kontakty s členskými státy mm, v příštím roce a pokud zjistíme, že některé plány nejsou v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, tak pochopitelně zahájíme řízení o porušení legislativy. Jinak chce komise publikovat zprávu, v níž posoudí celkové provádění této směrnice, tedy rámce směrnice o vodě, na základě posouzení mm, plánu na zprávu povodí a chceme, aby tato zpráva byla součástí plánu eh, podrobného plánu eh, pro rok 2012 eh, o evropských vodních zdrojích. Děkuji. Já bym poděkovat. Chtěl bych poděkovat panu zástupci komise za těch osm let spolupráce s Evropským parlamentem. Působil pracujete eh, na harmonizaci evropského práva. Teď máte před sebou další úkoly a misi a přeji vám hodně úspěchu. A nyní bych chtěl poděkovat všem. Máte ještě nějaký dotaz k tomuto tématu? Není-li tomu tak, rád bych vás informoval o tom, že další otázky budou pojednávány na jednom z našich příštích zasedání. naše další zasedání se bude konat od 24. do 26. ledna 2011. Děkuji vám všem za vaši přítomnost.